Uh, eh, buďte tak laskavý a mm, usaďte se rychle, abychom měli více času na projednávání všech otázek, které máme na programu. Prvním bodem je přijetí eh, dnešního programu. Nevidím, že by někdo k tomu měl nějaké připomínky, takže to považuji za schválné. Dále potom musíme schválit zápis z naší schůzky ze 16. července 2009. Tady také nejsou žádné připomínky, takže i to považujeme za schválené. E, třetí bod se týká sdělení předsedkyně. Chtěla bych pouze říci, že eh, naše jednání je opět vysíláno na internetu, takže se musíme všichni chovat slušně. A tím se dostáváme k bodu čtyři, což je přijetí návrhu eh, kalendáře zasedání výboru pro hospodářské záležitosti pro rok 2010. Eh, je to úplně stejné Eh, jenom byla jedna změna, kterou jsme 21. července dohodli s koordinátory a ta výjimka se týká toho, že 23 února nemůžeme eh, mít zasedání odpoledne, protože v té době eh, zasedají všechny výbory, respektive hodně jich zasedá. Takže, <clears throat> jak jsem již vysvětlila, Eh, my máme poměrně eh, velký eh, rozsah schůzí na příští rok, protože máme obrovský program, ale <clears throat> myslím si, že už teď můžeme považovat tento návrh, který tak, jak leží za schválený. Dál pojďme k dalšímu bodu, což je výměna názoru se serem Davidem Tweedem, což je předseda Eh, Komise pro mezinárodní účetní standardy. Dovolte, abych ho mezi námi přivítala. Naposledy, když jste tady byl, to už vlastně bylo eh, v roce 2007, 10. dubna, to je strašně dávno, mě to hrozně uteklo ta doba. Teď eh, budete mít asi 15 minut na to, abyste nás seznámil s tím, jaké jsou v současné době hlavní problémy související s otázkou účetnictví a e, také s IAS 39 a také budete hovořit o e, americké komisi a o mezinárodní, komisi pro mezinárodní účetní standardy. A možná, že také budete hovořit o výsledcích jednání G20. Takže na programu toho máte hodně. E, existuje psaný, psaná forma tohoto příspěvku, kterou snad všichni členové výboru dostanou Eh, koordinátoři eh, kromě toho dostali také další informace, které souvisejí s těmito otázkami. Po té, co se David končí svůj příspěvek, eh, budeme mít diskusi. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, vážení členové výboru, je pro mě velkým potěšením, že opět jsem se mohl mezi vás vrátit a že mohu s vámi prohovořit některé otázky, které souvisejí s finanční krizí. Budu hovořit hlavně o okolnostech této finanční krize, ale pokud máte nějaké otázky, které nesouvisejí přímo s finanční krizí, tak i na ty vám ráno rád odpovím. Existoval jeden texaský milionář, který vždycky dělal velké mejdany a při jedné příležitosti eh, pozval své Eh, hosty eh, k, eh, k bazénu, kde byly krokodily řekl tam svoji dceru a, a 10 tisíc dolarů tomu, kdo tam skočí. Potom někdo tam skočil, vyskočil, řekl, já dám dalšímu 10 milionů a pak říkal, na vám, co byste chtěl? A on říkal, já bych chtěl najít toho chlapa, který mě strčil do toho bazénu. Myslím si, že s tou finanční krizí je to poměrně podobné. Já bych si teď dovolil trošičku projít e, návrhy e, řešení. Myslím si, že skutečně se e, nacházíme na kritické křižovatce pro celou finanční komunitu a to nejen pro Evropu. Chtěli bychom udělat během příštích několika let několik věcí. Chtěli bychom transformovat finanční infrastrukturu a také velice rádi bychom Eh, k tomu využili vztahu s vámi. Jak jsem již řekl, paní předsedkyně, předsedkyně kdykoliv eh, velice rád se sem vrátím na individuální bázi, s vámi budu tyto věci konzultaci a, eh, nebo jinou formou, ale o tom můžeme hovořit. Um, později. Eh, v loni se setka, eh, minulý týden se setkali zástupci G20 a hovořili o mezinárodních účetních standardech mimo jiného. Myslím si, že Evropská unie na to může být pyšná, protože Evropská unie byla vůbec první, kdo udělal ten první krok eh, k přijetí mezinárodních standardů. Eh, od té doby eh, došlo k obrovskému nárůstu počtu zemí, které používají tyto standardy. V současné době už je těchto zemí více než 100. Dokonce i Čína se připojila v roce 2007, v loňském roce Izrael, v letošním roce Chile. A eh, v současné době se připojují další země. Brazílie ohlásila, že to udělá v roce 2010, Korea, Indie, Japonsko a Kanada hodlají to udělat v roce 2011, v roce 2012 Indonésie, Singapur, Malajsie a Mexiko. Čili eh, dochází skutečně k posunu eh, k jednotným eh, standardům. Amerik, Spojené státy nejsou na tomto seznamu. Myslím si, že v roce 2011 se bude rozhodovat ve Spojených státech, jestli se také dojde ke konvergenci. Korve- v současné době nám jde o to, abychom zajistili to, že americké standardy a mezinárodní standardy nejsou příliš odlišné a že e, jim to umožní připojit se k nám, i když tím ztratí určitou suverenitu nad svými standardy. Jedna z věcí, kterou bychom chtěli, které bychom chtěli dosáhnout, je informovat vás pravidelně o našich činnosti. Musíme to dělat na globální bázi. Příští týden budu ve Spojených státech, e, přes příští týden potom v Japonsku. Já také pravidelně eh, chodím na schůzky Ecofinu. mám se s nimi sejít opět za eh, měsíc. Kromě toho máte k dispozici i dopis, který eh, předseda naší správní rady odeslal 15. září G20. Chtěl bych svým příspěvkem vás přesvědčit, že jsme skutečně reagovali na tuto finanční krizi a že jsme se zabývali specifickými problémy, které souvisejí hlavně s Evropou. Chtěli bychom se podívat na nejrůznější aspekty. Za prvé bychom eh, rádi schromáždili experty z celého světa, včetně z Evropy. Eh, začneme ve Spojených státech. Um, kde ta finanční komise nás informovala o tom, co oni považují za defekty, které souvisejí s touto finanční krizí. Mnoho e, těchto expertů je z Evropy, například Hans Hogerwost z AFM, e, to znamená z Nizozemska, Steve Herdrill, což je ředitel asociace britských e, pojistitelů nebo pojišťoven, dále potom Michel Prada, což je bývalý Autorité de marche financière, eh, máme potom Tomasa Padova Šiopa, Klaus Petra Millera a další. Všichni se dívají na to, co se stalo. Eh, vypracovali zprávu na konci července, tu zpráva, ta zpráva existuje a eh, pokud máte zájem, můžete ji dostat k dispozici. O to tedy hlavně jde. Myslím si, že toto pro některé z vás bude příliš vzdálené, ale já jsem ze Skotska, takže já jsem zvyklý na to, že všechno je z mé perspektivy vzdálené například Hebridské ostrovy, které jsou na západ od Skotska. Eh, eh, Kdysi jeden eh, expert z Londýna jel na tyto Hebridy udělat určité kontroly. A ona mu řekla, že to bude, pardon, já jsem to nezachytila. Ehm, zabýváme se některými otázkami, kterým, kterým čelí Evropa Eh, finanční stabilit, eh, komise pro finanční stabilitu se zabývala čtyřmi otázkami. Eh, za, za prvé spravedlivou hodnotou na nelikvidních trzích, za druhé potom účetnictví pro mimorozvahové položky, jako například sekuritizace a dále potom poskytování informací týkající se rizik. Na to jsme reagovali na všechno. Co se týče té spravedlivé hodnoty na nelikvidních trzích, Vydali jsme v říjnu loňského roku zprávu, kterou pochválila Evropská komise. Ehm, pochopitelně, že existují eh, různé eh, náhledy na tyto věci a proto jsme se eh, pokusili nějakým způsobem spojit ty dva pohledy, to znamená ten americký a ten náš. Co se týče mimorozvahových položek, tady jsme hlavně zdůraznili otázku transparentnosti, hovořili jsme o různých rizicích, která souvisejí s touto krizí a e, řekli jsme, že naše standardy odpovídají i této situaci. E, mnoho e, firm dříve používalo americké standardy, v současné době používají naše standardy a teď hovoří o tom, že v současné době používá daleko více těch mezinárodních standardů, ale stále tyto standardy ještě upřesňujeme. Co se týče informací o rizicích, i k tomu jsme vydali zprávu, která doporučuje jejich zpřísnění. Hlavní aspekty našich standardů eh, se týkají finančních instrumentů, těch nestandardních, to je to IS 39. Jestliže rozumíte tomuto standardu, tak jste ho nemohli číst IAS 39, tak jste si ho nemohli přečíst, protože je absolutně nesrozumitelný. My jsme ho takový zdědili a vy jste ho také zdědili. A právě na to IAS 39 se teď soustředujeme. Podívali jsme se na nejrůznější problémy, které souvisejí eh, s používáním tohoto standardu. V loňském roce komise eh, vyžádala určitou akci týkající se spravedlivého eh, hodnocení u těch nelikvidních trhů. Dále potom otázka úvěrových derivátů Eh, kde opět to souvisí se spravedlivou hodnotí a možností rekvalifikace eh, z té možnosti eh, spravedlivé hodnoty. Tady jde o to, abychom se vyhnuli určitým nesrovnalostem. Již jsme dokončili práci týkající se těch nelikvidních trhů. V současné době spolupracujeme s těmi, kteří určují americké otázky, snažíme se s nimi pracovat v oblasti CDO, eh, čímž se dostáváme i k otázce eh, pravidel pro snížení. To, tato otázka snížení je otázka, kde Evropská komise doporučuje eh, rychlou akci. To, toto rozhodnutí padlo na radě ministrů. Jde nám o to, abychom provedli eh, komplexní eh, revizi IAS 39. Doufáme, že do konce letošního roku k tomu budeme mít příslušný návrh. A z tohoto důvodu 1. dubna jsme oznámili, že provedeme jakousi revizi, která bude trvat 6 měsíců, tak abychom vytvořili návrh, eh, jehož cílem je komplexní revize IAS 39. <clears throat> Jde nám o to, abychom snížili komplexnost a složitost eh, těchto standardů, to je přesně to, o co nám jde. Eh, akce ze strany eh, Spojených států ale změnily naši, naše stanovisko. V Dubnu FASP Spojených států přednesl nová stanoviska týkající se spravedlivého měření hodnoty což eh, znamenalo, že eh, jsme museli urychlit eh, ten přístup, který byl ohlášen 1. dubna. Pokud budeme se snažit snížit složitost celého tohoto dokumentu, musíme skutečně provést komplexní revizi IAS 39 a to souvisí s otázkou snížení, které představují největší obavu. Na červnovém setkání Ekofinu jsem eh, zopakoval eh, angažovanost naší komise eh, v tom smyslu, že chceme zrychlit tento projekt. V červenci jsme potom vydali návrh, který se zabývá právě otázkou snížení a reklasifikace Eh, v současné době probíhá období dvou měsíců pro připomínky. Zatím jsme obdrželi připomínky od více než 200 lidí. Kromě toho jsme se setkali eh, s více než 70 zástupci institucí nejrůznějších, bank, eh, pojišťoven a dalších <clears throat> entit, které se zabývají těmito otázkami. Již jsme měli další setkání naší komise a plánujeme další k těmto, k těmto otázkám. Tento harmonogram nám e, umožní, aby toto všechno také bylo schváleno na evropské úrovni v příslušné době. Jde nám o to, aby Evropský parlament, Evropská komise a Rada e, umožnili co nejhladší proces schvalování. Existuje několik návrhů, které e, má naše komise týkající se klasifikace a měření. Ehm, eh, jde nám o to, abychom snížili složitost finanční, eh, účetnictví finančních instrumentů, tak jak se o tom hovořilo ostatně i na G20 v dubnu letošního roku. Dále naše návrhy jsou konzistentní eh, s názory celou řadou zainteresovaných stran, včetně výboru bazilejského v tom smyslu, že je potřeba zavést účetnictví na bázi nákladů. Je potřeba dále posílit transparentnost a e, odrážet skutečnou ekonomickou realitu. To je potom důležité pro to, abychom e, rozhodli se pro ty instrumenty, ty instrumenty které e, se dají měřit nákladově i z hlediska spravedlivé hodnoty. Nenavrhujeme to, že by kniha, ve které se zaznamenají účty, by měla být zpracovávána také na bázi spravedlivé hodnoty. <clears throat> Očekáváme, že banky, které se hlavně věnují tradičním aktivitám, jako je například příjem vkladu nebo základní půjčky, <clears throat> budou zřejmě méně využívat eh, té, toho principu spravedlivé hodnoty. Ale ti, kteří se zabývají složitějšími instrumenty, jako jsou derivativy nebo eh, těmi toxickými aktivity, budou zřejmě používat více eh, tvoření, pardon, tržní stanovení ceny. Domníváme se, že náš přístup je lepší než ten americký. Zabýváme se totiž eh, vlastním charakterem eh, obav, které zaznívají na úrovni Evropské unie. Za druhé nám skutečně jde o to, abychom také reagovali na výzvu, že je potřeba snížit složitost Eh, komise nás zatím nepožádala o eh, další věc, ale myslím si, že toto se bude týkat také eh, reklasifikace a vyjmutí věcí, které vycházejí z nákladové kategorie. Za, za čtvrté je potřeba přejít k nové reklasifikaci, která opustí tu možnost spravedlivé hodnoty a přejde na jiné kategorie. To všechno bude reagovat na opakované změny, které souvisejí s požadavky na výkaznictví. Někteří tvrdí, že e, na to potřebujeme více času. Evropská unie nás varovala před tím, abychom nepřijímali slepě e, standardy Spojených států. A tak by to asi dopadlo, kdybychom bývali přistoupili na, ten, e, na to, že to všechno bude hotové do konce roku. Um, Bývalý eh, výbor Evropského parlamentu nechtěl přijímat eh, velké množství těch eh, nejrůznějších ustanovení, tak jak je známe z amerických standardů. Nejsme nuceni přijímat americké standardy, ale je potřeba reagovat na problémy, které před námi stojí. Myslím si, že i kdybychom přijali americké standardy, tak bychom neměli zaručené spravedlivé eh, podmínky pro všechny. Snížení podle amerického eh, návrhu eh, má různé spouštěcí mechanismy. Někteří ve Spojených státech dokonce tvrdí, že by měli daleko radši pravidla pro snížení, než ta, která existují ve Spojených státech. Ehm, ty naše návrhy je potřeba dále zvažovat. Ehm, v roce 2007 v únoru jsme, za, jsme hovořili o věcech, které souvisejí s malými eh, obchodními společnostmi, čili toto nejsou věci vůbec nové. Eh, je třeba ale říci, že eh, věnujeme této otázce obrovskou prioritu, přitom se věnujeme i dalším otázkám, které souvisejí s G20, eh, například co se týče ustanovení ztrát souvisejících s půjčkami, spolupracujeme s nejrůznějšími institucemi, s bazilijským výborem a tak dále, tak abychom měli opatření, která budou zaměřena spíše na budoucnost a nebudou řešit pouze situaci současnou, tak jak je tomu u těch amerických um, standardů. Dále bychom chtěli do konce roku mít eh, nové principy eh, účetnictví u hedžových fondů. V současné době pracujeme na tom, aby eh, všechny zarysované strany, včetně tohoto výboru ECOFIN, centrální banky, a další měli možnost se k těmto věcem vyjádřit. Tato snaha je oceňována, což dokazuje ostatně i to, že jsme dostali obrovské množství připomínek. Chtěl bych říci, že v naší komisi se angažujeme eh, v tom smyslu, abychom splnili ten pracovní program, tak jak jsme si ho navrhli. Já jsem zatím hovořil pouze o otázkách, které jsou s finanční krizi, ale pochopitelně existují další otázky, na kterých pracujeme. V současné době je devět oblastí, na kterých jsme se shodli se Spojenými státy. Slíbili jsme, že eh, se budeme věnovat otázkám souvisejícím s penzemi, s leasingem a s pojišťovacími smlouvami. Eh, doufáme, že ten program, který eh, jsme vypracovali, by měl být dokončen v červnu 2011. Jestliže eh, máte určité obavy související s tím, o čem jsem hovořil, nabízím vám, že se můžete kdykoliv na nás obrátit. My vám poskytneme informace, kdykoliv je budete potřebovat. Úplně na závěr bych chtěl říci, že potřebujeme podporu Evropy protože se jedná skutečně o globální otázku a e, velice si ceníme vaší podpory. Toto je asi vůbec e, nejlepší šance, kterou máme a kterou můžeme předat dalším generacím, co se týče generálních, e, pardon, globálních standardů. Já, když jsem byl ve škole, tak jsem hrál a vyhrávali jsme 1-0. A ten míč jsem odrazil o e, branku. E, já jsem e, Vlastně mě šlo hlavně o to, abych zachránil už tu první střelu, která se odrazila a nešlo mi o to, abych sám dal gol. A to je velice důležité. Nám skutečně jde o globální přístup k celému, v tom případě zápasu, nyní k celé situaci na trhu. Děkuji. Okay. Um... Thank you very much. That, that's, I'm sure it's gone right. It's, it's back on again. <laughs> No, that's all right. Um, we're being told off for using the wrong microphones here. Na chvilku nám vypadl mikrofon, za to se omlouvám, máme s tím tady trošku problém. Ale každopádně děkuji našemu řečníkovi a předávám slovo Jeanu Paul Gozesovi, který je prvním řečníkem, bude mluvit francouzsky, jestli se nepletu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane předsedo, že jste přišel poskytnout nám informace. Já budu velmi přímý. Samozřejmě, vy jste se zmínil o určitých eh, z těchto témat eh, ve svém úvodním vystoupení, ale já bych vás požádal o určitá upřesnění. Takže tři drobné otázky. Drobné otázky eh, kvůli tomu, že budou krátké, ale jsou velmi důležité. Jak chcete začlenit doporučení G20 do návrhu IAS. Dále, druhá otázka. Vy jste se o tom zmínil a já si myslím, že Krize ukázala, že ta spravedlivá hodnota je nevhodná pro určité situace a pro určité nástroje. Můžete nám o tom říct si více, protože tyto otázky se musí nalehivě řešit. A potom, zda IAS chce vzít, eh, nebo IASB chce vzít v úvahu doporučení bazilického výboru, která až dosud eh, jsou spíše ignorována. Takže to jsou tři velmi stručné a konkrétní otázky. Děkuji, pane předsedo. Uh, well, thank you. Um... Děkuji. Já si myslím, že ty návrhy G20 se pojí s tím, co říkáme, že snížíme to, um, tu komplikovanost, že nějakým způsobem propojíme ty globální standardy a že se samozřejmě také přiblížíme USA do eh, června 2011, takže my se opravdu velmi blížíme těm návrhům G20. Eh, co se týče té fair value, tahle krize ukázala, že Eh, tahle ta hodnota byla možná přeceněná, přehnaná a že i vlastně ztráty některých institucí byly vlastně přeceněny. Protože nesmíme zapomínat, že účetnictví zase nepřináší více hodnoty, než si někde myslíme. My tady tady hovoříme asi o 25% té fair value. Ovšem problémy byly v těch úvěrech. Eh, někdy se to potom očkrtalo a ty ztráty vlastně se objevovaly v té eh, části úvěru a lidé si to prostě dost rychle neuvěř, neuvědomili. Co se týče situace Bazileje, tak tam si myslím, že s tím rozhodně nemáme nic proti. A pokud tedy fungujete na základě toho, že chcete získat eh, úrokovou míru eh, nějakým způsobem eh, potom tohle se všechno objevuje v té fair value. My jsme to samozřejmě všechno prodiskutovali s bazilejským výborem, setkáme se s nimi pravidelně, sejdeme se s nimi v posledních dvou týdnech. Rozhodně tam nemáme nějaké neschody. Uh, um, Děkuji. Jako další je pan Belt. Dankeschön. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Davide, eh, děkuji <clears throat> také za to, že uznáváte významnou roli Evropského parlamentu v tomto důležitém tématu a že se tady v budoucnosti budeme navzájem dále takto podporovat. to eh, navrhované snížení je to vlastně eh, příspěvek k zjednodušení eh, těch velmi složitých pravidel. Ovšem na druhé straně to vymezení vůči tomu fair value a různé nástroje tedy potom už se budou odkazovat pouze na ten konkrétní cený papír. Co si tedy myslíte o tom, že by se to zaměřilo více na eh, konkrétní obchodní položky, tak aby se nemuseli potom přizpůsobovat nějaká pra- přísná pravidla, která existují. A potom bylo kritizováno, že tedy ty návrhy nerozlišují nebo neumožňují to, co bylo realizováno, rozlišovat mezi tím, co bylo realizováno a to, co zatím nebylo realizováno. Takže když se například podíváme na dlouhodobou strategii vkladů, to by určitě mohlo být tedy zajímavé. Co řeknete na tuto argumentaci? Um, Děkuji. Takže máme čtyři kategorie zastávajících pravidel, které způsobily hodně problémů. Pokud obchodujete tak eh, market to market, tak tam samozřejmě eh, stavíte zisky proti ztrátám. Eh, někdy vás zase tolik nezajímá ehm, tenhle ten problém, takže tam je to otázka spíš eh, zralosti a pokud tedy je potřeba zisků, něco se prodá, dostane se to tady do těch zisků, společnosti si myslí, že to je svým způsobem nespravedlivé, protože pokud tedy něco eh, prodali, museli to potom označit všechno jako tržně. Takže potom vytvořili eh, kategorii dostupné k prodeji, což je zase problematické, protože řada položek se dostalo do této kategorie a ty tam potom zůstaly vlastně až do té doby, než se to prodalo. Ovšem, to se potom žádným způsobem neobjevilo ani ve ztrátách, ani podobně. Takže jak zajistíte, nebo jak eh, zjistíte, že ty ztráty třeba byly stále? Takže jednak tam může být tedy snížení v té fair value zejména v případě, pokud se to týkalo kapitálu dlouhodobě a podobně, ale byly to tedy americká pravidla, to je potřeba změnit. My máme tři různá pravidla pro snižování v jednom standardu. A my tedy vlastně nám jde o to, abychom měli jedno pravidlo tím potom vlastně zmizí ta restriktivní pravidla pro to, co zajistí náklady. Takže hodně těch věcí se tedy obdivuje do té nákladové kategorie, což je správné, protože když obchodujete, tak by to měla být hodnota. Pokud něco půjčujete, to je v podstatě cash flow. Proto to bude v té kategorii dlouhodobé zisky a ztráty, o tom víme. A samozřejmě jedním z hlavních průmyslových odvětví, které máme, je pojištění. A my jsme s nimi velmi konstruktivně pracovali, abychom eh, vypracovali nový standard, který by řešil otázku eh, zodpovědnosti v oblasti eh, pojišťovnictví. A jsou to samozřejmě také otázky těch závazků v pojišťovnictví a to je něco, čemu se budeme zřejmě věnovat nebo co dokončíme v roce 2011. Děkuji. Nyní pár otázek ze socialistické skupiny. Pan Sanchez Presedo. Děkuji. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Účetní aspekty jsou jedním z klíčových témat, když se hovoří o finanční krizi. Já bych eh, nejdříve chtěla, abyste se zmínil o vývoji governance v IASB. Vzhledem k tomu, že jak Evropský parlament, tak i G20 řekli, že je nutno vzít v úvahu různé zúčastněné strany, tak mě by zajímalo, jak se díváte na tento aspekt a, a zároveň také, protože bylo dosaženo dohody ohledně financování, takže by mě zajímalo, jaká je perspektiva v tomto ohledu. Také je velmi důležité z našeho hlediska, jaká je úroveň, na níž se tyto standardy budou přijímat ve třetích zemích. Takže také by mě zajímalo, byste se vyjádřil k tomuto a pokud jde o spolupráci s americkými orgány, což je velmi důležité, aby se vytvořil mezinárodní účetní systém, tak tam by mě zajímalo, zda ty kontakty existují dodnes, zda zde jsou nějaké rozdíly. A pokud ano, tak jaké tyto rozdíly jsou, ty největší rozdíly. A zda je zde možnost eh, nějakého sladění, nějaké harmonizace. A na závěr by mě také zajímalo, jaký je program činnosti na nejbližší období. Uh, Děkuji, vy jste tady zmínil některá opravdu horká témata. To první, to je otázka opravdu pro správní radu, ale pokud vás zajímá pouze můj názor, tak vám ho dám. Co se týče zprávy a řízení governance u IASB, tak eh, v podstatě hlavní aktéři při vytváření eh, předsednictva byla Evropská komise a SEC v USA. Eh, vycházelo to z amerických standardních systémů, ale měli jsme nezávislé předsednictvo, potom správní radu, která jmenovala. Předsednictvo ovšem nemohla zasahovat do technických otázek, odborných otázek. Chyběla tam jedna věc. A sice, že v USA ještě nad tím je SEC, což je orgán jmenovaný demokraticky volenými členy. To bylo velmi těžké pro mezinárodní entitu, protože tam to nešlo takhle zvolit. Takže řada zemí třeba tyhle ty standardy nepoužívala. A proto v minulém roce se vytvořila monitorovací rada kde je zastoupena i komise spolu s japonskými regulátory a dalšími eh, regulátory z IOSCO. A potom bazilecký výbor je tam jako pozorovatel. Takhle to tedy vypadalo původně, ale já věřím, že se o tom ještě bude diskutovat, za to takhle bude pokračovat dále. Ovšem takhle jsme přispěli k tomu demokratickému procesu co bylo velmi důležité pro tento výbor. K tomu financování tam je trošku problém, protože stojíme zhruba 15 nebo 18 milionů liber ročně a jsme v deficitu. Nemáme dostatek financování, zejména protože tedy finance eh, nepřichází z USA, ale Eh, ani v Evropě nejsou země přes příliš štědré. Něco přispěje komise v příštím roce, ale zatím je to tedy na těch jednotlivých zemích, takže s tím trošku máme problém a určitě eh, členové správní rady s vámi o tom budou chtít hovořit. Eh, soutěžíme také s dalšími mezinárodními orgány, když se podíváte na některé ty bonusy, které se vyplácí ve finančních institucích, tak to, by, to je v podstatě pouhý zlomek toho, eh, jaký my máme deficit. Ale jak říkám, zatím tedy máme problém. No a když se podíváte na mapu světa, tak Jižní Amerika se do toho teď hodně dostává. V eh, Ázii je eh, obrovská podpora pro tuhle oblast. V podstatě se vás teď vytvořila taková skupina tak, aby eh, také mohli vytvořit jistý orgán. Zatím nemají takovou organizaci, ale jde jim prostě o to, aby s námi mohli na nějaké úrovni eh, diskutovat. A samozřejmě ta třetí velká oblast to jsou z USA. Eh, v minulém, v minulém týdnu předseda SEC řekl, že ta vytyčená cestovní mapa která má dovést USA k mezinárodním standardům, ještě nebyla mrtvá. Zase se k tomu návrhu vrátí tento podzim. Já věřím, že ta, eh, tato cestovní mapa bude přetrvávat a my zatím pracujeme na takovém konvergenčním programu, který jsme podepsali spolu s USA Měla bys to dokončit do poloviny roku 2011. Eh, cestovní mapa SEC, eh, což je tedy americká komise pro cené papíry, se k tomu tedy ještě vrátí. Eh, předpokládá se ten přechod na mezinárodní standardy, ale pokud k tomu nedojde, tak prostě spolupráce s USA se zmenší. Nicméně zatím si myslím, že ty vyhlídky pro ty globální standardy jsou dobré. A my jsme tedy dokončili náš pracovní program, není důvod, proč by ho neměli dokončit oni. A v podstatě takhle, když je to dokončeno, tak eh, naše standardy i jejich standardy budou odpovídat na to tež. Ty standardy mají asi 17 000 stran, naše jsou něco kratší, Rozhodně to nechceme prodlužovat. Máme jich jenom asi 2500 stran. Já tady věřím, že to správné rozhodnutí v USA v tom roce 2011 padne. V Japonsku se nyní mohou používat mezinárodní standardy pro japonské firmy a také tam padlo rozhodnutí, že v roce 2012 přejdou na ty mezinárodní standardy. Ale mm, řada společností už pomalu se přichystává nebo chystá na ten přechod. Děkuji, Katrin Stýla. Děkuji. Děkuji také za ty velmi detailní odpovědi. Vy už jste zmínil USA, jakýsi harmonogram. Já si myslím, že jediné, co my můžeme udělat zde jako výbor, je vyvíjet jakýsi tlak i na naše Mm, americké kolegy. Mě by zajímalo, co si myslíte o bankách a takzvaných living wills. E, také řešení případu Lehman Brothers, než se to celé zakončí, bude trvat asi 10 let. Ještě k tomu hedgingu, vy jste říkal, že také budete mít nějaký na to pohled. Nás by to asi velmi zajímalo, jaké návrhy budou, protože se zabýváme i e, legislativou, která se na tu oblast vztahuje. Eh, hodně tady hovoříme o globálních standardech. Vy tady proto předkládáte jakýsi precedens a my bychom vám tedy velmi rádi pomohli, až se vrátíte na Hebridy. Já zastupuji Skotsko. Podívejte se tam, jak tam funguje eh, broadband, protože je to důležité. Já jsem samozřejmě poznal váš přízvuk ještě předtím, než jste řekla, odkud jste. Situace Lehman Brothers nás všechny poučila. Hovořilo se právě o tom, co jste tady vyzmiňovala. Vlády si samozřejmě dělají starosti o tom, jak některé tyto velké organizace jsou obrovsky komplikované a komplexní a mají obrovský počet různých poboček holdingových struktur a podobně je potřeba, aby se to zjednodušilo, než je, eh, aby to bylo jednodušší, než je to nyní. Ono to v podstatě platí i pro ty derivátové nástroje, lidem, lidé jim kolikrát vůbec nerozumí a myslím si, že ten trh pro tyto nástroje se určitě zmenší, protože lidé teď nebudou nakupovat. A hedging je součástí účetnictví, která je obrovsky komplikovaná, složitá. Zatím jsou dvě metody, které se uplatňují pro tuto oblast. My se budeme snažit uplatnit jednu. Máme také jakési testování eh, efektivity. A pokud eh, je efektivnost toho hedžového fondu méně než 80%, tak není možné s tím takhle dělat. Potom samozřejmě někdo to třeba má ve výši 60% a různě to odepisuje a podobně. Takže to je něco, čemu bychom se ještě mohli vrátit později. A co se týče, co se týče toho širokého pásma, já žiju v Edinburgu a také s tím mám trošku problémy, takže Eh, děkuji. Děkuji, děkuji Sir eh, Mně se eh, líbilo to, co jste říkal o tom, jak je důležité číst dnešní Financial Times, protože dnes je tam titulek, kde se hovoří o tom, že ti, kteří šetří, nemají důvěru v banky. Je pravda, že lidé skutečně mají malou důvěru a myslím si, že vy jako účetníci, odborníci na účetnictví, skutečně byste měli udělat všechno pro to, abyste usnadnili těm konečným uživatelům, to znamená těm, kteří používají bankovních služeb, aby těmto věcem rozuměli, aby to bylo jasné. Potřebujeme konsistentnost, potřebujeme mít jistotu a jasnost v těchto věcech. Já osobně mám určité obavy, uh, Eh, které souvisejí s určitou divergencí, alespoň co se týče eh, časového rozložení. Eh, to se týká těch standardů, které jsou stále ještě odlišné ve Spojených státech a v Evropě. Myslím si, že by bylo skutečně velice dobré, kdybychom pozbudili úřady Spojených států, aby přešly na evropské standardy. Já jsem v minulosti jsem se také zabývala otázkou likvidních Eh, aktiv eh, typu trh-trh a myslím, že to jsou otázky, které jsou mimořádně volatilní. Eh, ty věci nejsou vůbec jasné a vůbec nejsou ani jisté, proto mám opět určité obavy, když teď se dozvídám, že určité Eh, aktiva se mohou eh, převést na eh, trh, na trh, to znamená na to stanovení ceny na základě trhu a zdá se tedy té, otázky, té báze nákladní. To souvisí také se sekuritizací. sekuritizací ehm, to se může týkat kla, um, Eh, aktiv, která souvisejí i s eh, půjčkami. Také eh, mám určité obavy v oblasti reklasifikace a tak, jak na to upozorňuje komise, toto by mohlo být z hlediska ekonomického nepodložené a také by to mohlo být velice sporné z hlediska politického, čili je potřeba se zamyslet i nad tím, jaký by to mohlo mít dopad na ekonomiku. Omlouvám se za dlouhou otázku, děkuji co se týče eh, té komplexnosti. Tady se nebavíme o žádné e, složité záležitosti, která by vyžadovala Einsteina. Je, ale na druhé straně je pravda, že to je zbytečně složité. Máme zbytečné čtyři, čtyři kategorie, mohlo by jich být méně. Máme určité problémy se Spojenými státy, to je pravda. Eh, Spojené státy v současné době navrhují, aby to všechno bylo na bázi spravedlivé hodnoty, fair value, my s tím nesouhlasíme. E, Eh, eh, dohodli jsme se na tom, že se budeme jednou měsíčně scházet, budeme se informovat o tom, k čemu jsme dosáhli, pokusíme se o dohodu, ale my se domníváme, že bychom skutečně měli mít dvě kategorie, jedna eh, nákladová, jedna fair value neboli spravedlivá hodnota. Myslím si, že bychom neměli jít jejich cestou, ale měli bychom se podívat na Eh, například na otázku eh, dalších informací o určitých eh, skutečnostech a tak dále. To jsou věci, které se udělat dají. Co se týče těch likvidních aktiv, tady máte pravdu, ani tady to není úplně jasné. My jsme vytvořili v loňském roce expertní skupinu, pracovní skupinu, jakousi, kde máme zastoupeno 20 institucí kdy jsme požádali členy, ať to byli auditoři, regulátoři, Eh, aby se zúčastnil této práce a byla to velice zajímavá skupina. Eh, neustále pracovala v ovzduší jakési katarze. A, čím, a ty úspěšnější byli ti, kteří, eh, když zpracovali nějaký model, tak vždycky to kontrolovali prostřednictvím tržních cen takže když to vlastně vyschlo, tak věděli, že mají k dispozici něco, co je patřičné. A opět ta otázka poskytování informací disclosure jsou velice důležité, protože eh, potom můžeme eh, informovat lidi. Toto je sice zisk, ale podívejte se, z čeho se ten zisk skládá. Čili tady určitá rizika jsou. Eh, alternativou by byly náklady. Náklady proč? Byly by to ty impaired cost, nebo snížené náklady, nebo z čeho bychom vycházeli? To je otázka, na kterou se také v současné době soustředujeme. Ehm, máme k tomu i určitý návrh eh, expozice. Co se týče sekuritizace, o tom víme pochopitelně Tady jsme nedošli zatím žádnému závěru, ale budeme se tomu ještě věnovat. Jde nám o to, abychom eh, se pokusili eh, přesně definovat, co to jsou vlastně ty um, dluhové instrumenty. Podíváme se také na to, co to je vlastně ta tranše. Eh, a pokud tedy toto budeme mít určeno, tak potom můžeme říci, jaká je spravedlivá hodnota. Co se týče reklasifikace, to jsem věděl, že eh, se nebude mnohým z vám lepš, eh, líbit, ale zatím nevím, nemohu vám zaručit, jak to dopadne. Ive Jolie. Paní předsedkyně, ráda bych položila otázku panu Tvidimu. Je důležité pro obnovu důvěry, jak říká G20, aby daňové ráje byly transparentnější. Velmi málo víme o tom, jak nadnárodní společnosti využívají daňových rájů. Zdá se, že využívají hodně, aby se vyhnuli placení daní v zemích, kde fungují. Takže si myslíme, že by bylo důležité donutit je k tomu, aby v každé zemi museli vykazovat svůj výsledek, svou činnost a zaplacené daně. A to je velmi důležité z perspektivy rozvoje. Pro nás je zcela neuvěřitelné, že nemůžeme vědět, co společnosti platí jako daně v Angole nebo v Mali a jaké daně platí v Lucemburku, v Lucembursku, kde jsou v holdingu, aby všichni zainteresovaní, především občané těchto zemí, mohli vědět, co tyto společnosti odvádějí do veřejné pokladny. Takže mě by zajímalo, zda existují nějaké standardy, které se vypracovávají v IASB, které vezmou v úvahu tyto potíže. A je to především důležité pro ceny za převody, protože víme, že 60% mezinárodního obchodu probíhá uvnitř skupin, takže by mě zajímalo, zda se pracuje na nějaké takové normě, která by vytvořila větší transparentnost. Děkuji. Uh, ano, ano, určitě to máme na programu a já s tím mám velké sympatie k tomu. Eh, myslím si, že asi před rokem jsme hovořili o výkaznictví jednotlivých segmentů, kdy jste hovořili vy právě v tomto výboru eh, o těchto otázkách, ale nám přišlo, eh, eh, nám se zdálo, že ten standard eh, není dobrý a pak jsme dali na webovou stránku určitý návrh zákona, který se týká těžebních činností, hornictví a tak dále. A tam se hovoří o těchto věcech, o kterých jste hovořil vy. Klademe si otázku, co kdybychom vyžadovali jednotlivé platby daňové aby byly nějakým způsobem identifikovány. Já si myslím, že eh, vy si eh, eh, jste vědomi to, že existuje určitý návrh zákona, který souvisí s poskytováním informací o těchto činnostech. A chtěl bych říct, že za druhé máme určitý problém s tím, protože myslím si, že to souvisí s otázkou korupce a proto my vždy potřebujeme mít Eh, podporu politické jurisdikce, která by nám pomohla tyto věci protlačit, protože eh, vlády zkrátka mohou prohlásit, že oni to nedělají, v naší jurisdikci se to neděje a pak my nemůžeme nic moc dělat. Proto si myslím, že jestliže skutečně eh, máte velice silný názor na tuto otázku a chcete s tím něco udělat, tak si myslím, že by bylo opravdu velice dobré, kdyby celá Evropská unie se za tuto věc postavila. Možná, že to udělá Spojené státy, Eh, pokud by to udělala i Evropa, tak si myslím, že by bylo velice těžké pro ostatní oblasti neaplikovat naše standardy, protože to jsou skutečně věci, se kterými bychom měli skoncovat. Pan místo předseda. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Velmi krátká a konkrétní otázka. Jedna z mála věcí, na které se dohodla G20, je, že musíme postupovat vpřed, pokud jde o schvalování norem, které zaručí solventnost bank, aby mohly čelit eh, rizikům. Tento parlament eh, velmi brzy bude muset čelit eh, směrnici o kapitálových požadavcích a to je obtížná věc, těžko uskutečnitelná, pokud nebudeme mít jasné účetní standardy. Je zde jedna konkrétní věc, která mě znepokojuje. A to je otázka procyklických rezerv, které do této chvíle se řeší, pokud já vím, případ od případu a záleží na diskreci dohledových orgánů jednotlivých zemí, které stanoví, jaké jaké riziko tam je v těch jednotlivých půjčkách, ale není zde žádné jasné kritérium a bez tohoto jasného kritéria je to velmi obtížné především pro zahraniční investory. Pracujete na otázce procyklických eh, rezerv a vytvoření objektivních norem eh, pro stanovení toho, jaké rezervy musí být eh, vytvořeny pro jednotlivá implicitní rizika zahrnutá v půjčkách. Děkuji. Děkuji, jsem rád, že jste se na to zeptal, protože toto je oblast, které se aktivně velice věnujeme v současné době. Měl bych říci, že to je eh, jakýsi appendix k tomu, co jsem již řekl o těch nejrůznějších krocích, která děláme v reakci na tuto krizi. A toto je právě jedna z takových, jeden z takových příkladů. Eh, účetnictví eh, využívá v podstatě model, kdy, máme, kdy zpracováváme ztráty, ztráty vzniklé, čili Znamená to, že ne, že že tam, kde očekáváme, že dojde ke ztrátě, můžu například eh, eh, dát příklad, dejme tomu, dojde ke snížení eh, výroby a cen v oblasti ropy, dejme tomu Aberdeen nebo Houston, si vědom toho, že dojde Eh, k propouštění, víte, že celá řada vašich zaměstnanců má eh, hypotéky, čili víte, že se něco asi stane. Ehm, ale já si myslím, že eh, a já si myslím, že to byl také důvod, proč došlo k té krizi. A my jsme ta opatření vlastně přijímali daleko později, než bylo potřeba. Jestliže se podíváme na banky, jestliže se podíváme na cenové počty, jestliže chcete, aby návratnost byla 70 a přitom e, to souvisí se ztrátami, tak potom musíme e, tyto věci řešit společně s regulátory. Jestliže budeme využívat model očekávané ztráty, který vychází z vaší zkušenosti eh, eh, z doby života eh, daného portfolia, že máte měřovou tradičně takovou a takovou ztrátu a pak najednou se ukáže, že místo 2% ztráty máte 4, 5, 6, 7%, tak potom možná by bylo docela dobré říci ano, my víme, že budou určité ztráty, ale e, jestliže, dejme tomu, máme 9% nárůst v prvním roce, tak můžeme mít 2% provizi, tak aby se to už promítlo do těch případných ztrát v budoucnosti. To si myslím, že je jedna z věcí, kterou jsme si poučili my jsme již v červenci předložili určité návrhy, teď očekáváme eh, připomínky, týká se to celé eh, řady změn eh, vlastního systému. V současné době hovoříme o tom, jakým způsobem bychom to měli udělat, ale regulatoř nám v tom musí pomoci, jestli by se mělo jednat o 2%, o 3% a tak dále. Čili toto se musí dělat společně s regulátory, ale určitě to je věc, které je třeba věnovat aktivní pozornost. Další, kdo požádal o slovo, jsem já sama. Já bych se teď chtěla vrátit k té otázce spravedlivé hodnoty nebo reálné hodnoty, fair value, eh, protože se mi zdá, že to skutečně máte nějakým způsobem zpracované, i když se jedná o oblast, která i nadále zůstává eh, do určité míry sporná, jestli je potřeba používat eh, tuto hodnotu fair value Eh, více, tak aby investoři měli skutečně povědomí o tom, jaká je faktická hodnota. Eh, I když je pravda, že ty dohledové orgány eh, jakoby si vzali ty standardy za své a hovoří o tom, že je potřeba z hlediska obezřetnosti tyto věci vykazovat účetně jinak. Čili eh, existuje určitý kompromis někde mezi těmito dvěma pozicemi, nebo bude skutečně nutné eh, říci, že pro některé věci které budeme muset eh, připravovat odděleně, kdy, kdy je vhodný tento typ účetnictví, je dostatečně transparentní pro investory a tak dále. potom můžeme eh, používat jinou část eh, XPR, kde můžeme aplikovat XPRL, to znamená přistupovat k tomu daleko obezřetněji. Čili mě by zajímalo, jestli eh, k tomu byste se mohl vyjádřit. A moje druhá otázka se týká toho, byste se o tom stručně zmínil, zmínil jste se o derivátech. A i tady očekáváme, že dojde k určité regulaci v oblasti OTC. Mě by zajímalo, Eh, jakým způsobem budete eh, eh, řešit legitimní hedgingy ze strany firem. To se týká také různých komodit. Současní to, souvisí to účastně i se spekulacemi. To si myslím, že je další problém, který bude potřeba řešit a pokud ho máte vyřešit, tak nám dejte vědět. Já začnu tím koncem. Ne, zatím jsme nic takového nevyřešili, i když se i tomu věnujeme. Uh, a doufáme, že už budeme mít k dispozici nějaké výsledky koncem letošního roku nebo začátkem příštího. Co se týče eh, té otázky eh, o bezřetnosti, eh, Tady si myslím, že jedna věc je do očí bíjících. Když je všechno v pořádku, tak banky vlastně distribuují své zisky, ať už se jedná o Severní Ameriku, o Evropu, dělají to buď prostřednictvím kompenzací anebo dividendami. Uh, a z těchto důvodů eh, existoval určitý tlak, eh, který eh, se soustředil na to, kdy, který zdůrazňoval, že by měly být vybírány určité poplatky, kterým říkali proticyklické poplatky, tak aby ale, my jsme, eh, ale v té době se argumentovalo tak, že vlastně by to mohlo znamenat, že i v době, kdy bankám se nedaří, tak by to mohlo vypadat na plný pohled, že mají zisk. Myslím si, že je potřeba najít nějaké řešení pro to. Myslím si, že můžeme říci, z těchto eh, zisků něco nemůže se eh, distribuovat formou dividend nebo něco takového. Tím se vytvoří určitý pružný kapitál, kromě toho, co je upraveno bazilejskou smlouvou. Eh, hovořili jsme také o tom modelu eh, eh, na bázi reálné hodnoty, čili opět tady se jedná o distribuci výnosů. To jsou všechno věci, o kterých musíme hovořit, jako by se jednalo o regulovaný příjem. Tuto částku je potřeba z toho zisku ode, odečíst, kterou a použít ji potom na horší časy, abych to tak řekl. Čili myslím si, že toto je určitý eh, příklad eh, toho, čemu můžeme říkat regulovaný příjem. Děkuji. Já mám ještě eh, dva členy výboru, kteří požádali o slovo. Možná, že bych mohla dát slovo oběma. Takže Jeffrey Bloom bude první a Leonardo Dimici okamžitě potom položte, prosím, svou otázku. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. A také se, se, bych chtěl poděkovat za jeho čas. Zajímalo by mě, co si myslíte. Ona otázka, to, to není otázka. Chtěl bych se zeptat, jestliže se podíváme na ty mezinárodní účetní standardy, tak eh, si myslím, že bychom se měli také přitom obracet na vlády s žádostí, aby udělali všechno pro to, aby prosazovali eh, správné účetní standardy. Já sama nejsem, eh, já sám nejsem účetní, takže o tom moc nevím, ale eh, eh, myslím si, že můžeme hovořit ze zkušenosti Velké Británie o tom, že co se týče například veřejných penzí a tak dále, a tak dále, tak dostáváme už několik let falšované výkazy. Grazie. Děkuji. Rád bych požádal pana Davida o upřesnění. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak eh, reforma účetních norem nebo účetních standardů bude mít několik etap. Klasifikace a hodnocení finančních nástrojů, změření ztráty hodnot a potom eh, operace krytí. Problém je, jaká koordinace v tomto načasování, které, myslím, v tomto harmonogramu, který je naplánován až do roku 2012, je IASB schopen zaručit, že vše bude dodrženo a že nebudou jednotlivé aspekty revize účetních standardů řešeny odděleně a odtrženě. I zohledem na to, že Aplikace těchto změn na IAS 39 by měly být eh, dobrovolné, pokud se nemýlím. Takže by se muselo určit určité období, kdyby spolu existovaly stará pravidla a nová pravidla. A to by mohlo vytvořit problém těm institucím, pro něž hodnota rozpočtu není pouze obrácena k trhu, ale má také hodnotu právního typu z hlediska definování daňového zisku. Děkuji. Um, Děkuji. Začnu od poslední otázky. Pokud bychom se mohli podívat na ten audit, tak jsme si záměrně stanovili datum roku 2012, protože jsme nechtěli, aby to bylo příliš brzy platné pro pojišťovnictví Eh, chtěli jsme, aby se do toho tedy mohli zapojit. Dokonce jsme původně uvažovali o roce 2013. Řada zemí to bude měnit v roce 2011 a chtěli eh, to dělat hned, takže jsme tam potom museli diskutovat tuhle tu mezeru. Samozřejmě vždycky, když spolu existují stará pravidla a nová pravidla, tak je tam určité období, které je potřeba nějak řešit. Je tedy potřeba, aby někdo mohl v, v takovéto fázi rozhodnout, aby existovala tedy nějaká jurisdikce, třeba aby Evropská unie řekla, bude to takto. A Evropa tedy chce mít přinejmenším tu klasifikaci, tak tohle to asi ponechá, aspoň tuhle tu část ponechá dále v platnosti. Nicméně ten problém chápeme, protože se to pojí s každou změnou, která se nově zavádí. Co se týče těch vlád, když se podíváte na vládní účetnictví, tak po celém světě se lidé snaží, aby jak vládní účetnictví, či státní účetnictví, tak soukromé účetnictví soukromých firm bylo totéž. V podstatě i to účetnictví eh, veřejného sektoru vychází z našich eh, standardů a já věřím, že jednoho dne se to plně harmonizuje. Ono je to problém právě u těch penzí, protože ve Velké Británii máme eh, penzijní účetnictví, které, když se objevily deficity, tak to vyvolalo velký rozruch. Ale o dva roky později potom za námi přicházeli lidé, kteří říkali, že konečně se na různých předsednictvech diskutuje o tom penzijním problému. Podívejte se třeba na mm, General Motors v USA. Eh, Tím v podstatě poskytli eh, zdravotnickou péči v době tedy po odchodu do důchodu až do smrti, což je velmi nákladná věc. A pak jim někdo vysvětlil, podívejte se, ti zaměstnanci už pro vás nic nedělají, eh, už jsou eh, v důchodu a ukázalo se, že vlastně to byly, jak si řekněme, ztráty 30, ve výši 32 miliard dolarů. Takže v podstatě za každé auto, které se prodalo, šlo 15 eh, dolarů na nějakého zaměstnance, který byl, v, který byl už v důchodu. Tohle, tohle to vám účetnictví může ukázat a měli bychom ukazovat ty skutečnosti tak, jaké jsou. Možná jsou dokonce při někdy přímo brutální, ale e, určitě je potřeba tímto směrem postupovat tak, aby se daly věci měnit na základě plné transparentnosti, protože e, někde něco tak trošku e, zamést do kouta. <clears throat> To prostě nefunguje. Mnohokrát děkuji Siru Davidovi. Děkuji také za, řekněme, relativně stručné odpovědi, co nám umožnilo <clears throat> skončit skoro přesně za hodinu. Eh, zase se na vás obrátím s nabídkou přijít znovu se mezi nás, ať už je to do našeho vývoru nebo v prostřednictvím nějakého semináře nebo slyšení. Eh, každopádně v tuto chvíli vám tedy mnohokrát děkuji a budu se těšit na brzké shledání. Máme pár minut spoždění, takže teď máme asi čtvrt hodinky předtím, než mezi, náma, mezi nás přijde pan Trše. Čeká nás tedy ještě bod 6 na pořadu jednání což je tedy Evropský nástroj či facilita pro mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začlenování. Spravodajem je pan Ole Schmidt. takže mu předávám slovo, aby přednesl, představil svoji zprávu. Děkuji, paní předsedkyně. Víte, že tímto tématem se zabýváme už eh, delší dobu, zabývali jsme se tím už za minulého výboru. Tehdy vypracoval zprávu pan Bexy o těch mikroúvěrech. Eh, ještě předtím byly další zprávy a dokumenty. A nyní Komise předložila návrh rozhodnutí a tohle je tedy pouze stanovisko z naší strany, protože příslušný výbor je výbor pro zaměstnanost a věci sociální. Já si myslím, že ten návrh bychom měli přijmout. V zásadě souhlasím s komisí, mohla by to být možná citlivá věc, ale pokud chceme v této oblasti něčeho dosáhnout, tak musíme jednat rychle a nečekat. Přijímáme tedy tento návrh, nebo takové je moje stanovisko, že bychom jej měli přijmout. Ty mikroúvěry jsou obrovsky důležité, zejména pro malé a střední podniky, Je zde definice, kterou můžeme přijmout. Jsou to v podstatě úvěry nižší než 25 tisíc euro pro méně než 10 lidí. A mělo by se to zaměřovat zejména na osoby nezaměstnané nebo eh, tedy, které nejsou činné na pracovním trhu a které se snaží tímto způsobem eh, nalézt pracovní příležitost je potřeba nalézt jaksi nebyrokratické způsoby, jak s tím nakládat, což by mohlo být trošku problém. EIB, EIF, e, tedy Evropská investiční banka a Evropský investiční fond o tom teď diskutují. Hovoří se tedy o tom, jak poskytovat tyto úvěry v 27 různých zemích. Tyhle, tohle mikrofinancování samozřejmě, jak jsem říkal, by hlavně mělo vytvářet nová pracovní místa, mělo by to, eh, ta pracovní místa by měla vznikat rychle. Naši kolegové z výboru pro zaměstnanost zde chtějí novou rozpočtovou položku pro tuto oblast. V podstatě si vyžádali další peníze, takže tenhle ten návrh zřejmě nepřijmou. Já navrhuji vám, kolegové, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak bychom to měli přijmout je to v podstatě 100 eh, milionů eur za eh, čtyři roky. Je to speciální program, který tedy, jak říkám, se jmenuje Evropská facilita mikrofinancování Progress. A já jsem tady udělal pár drobných změn v definici a také v těch pozměňovacích návrzích, ale v zásadě podporuji ten návrh komise. A teď ještě ke kontrolním mechanismům, které by měly zabránit podvodům a korupci. Určitě by tam byl, měl být nějaký mechanismus ehm, pro kontrolu rizik, protože si myslím, že bychom měli být velmi opatrní při utrácení finančních prostředků evropských daňových poplatníků. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli by to mělo být 100 milionů eur nebo 150 milionů eur, které by se tedy poskytovaly v těch 27 různých členských zemích. Já si myslím, že to určitě není hlavní způsob, jak dosáhnout nových pracovních příležitostí v Evropě, ale určitě je to jedno z možných opatření a mohlo by to být rychlé. Nicméně si myslím, že by bylo potěšilé, kdybychom to dnes zamítli s tím, že to nestačí, že chceme nějaký, nějaké širší vyhlídky a podobně. To by těm, kteří naši podporu a pomoc potřebují, nepomohlo. Ovšem, hlavní zodpovědnost za to nesou členské státy, Eh, naši kolegové v jednotlivých eh, parlamentech členských států a také vlády členských států. Nicméně si myslím, že bychom na tento návrh měli zareagovat pozitivně. My jsme vždycky vyzývali komisi, aby něco udělala. I v minulém roce vlastně poslední požadavek z této sněmovny vzešel právě tímto směrem, takže si myslím, že by nebylo úplně vhodné, abychom to teď tady zamítli, když samozřejmě se můžou objevit um, různá stanoviska. Já si myslím, že každopádně s pár dodatečnými pozměňovacími návrhy můžeme přijmout ten návrh komise. Děkuji. Uh, Děkuji. Pan Kozis. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně, abych omluvil naši kolegyni Rody Kratska, která je stínovou zpravodajkou pro naši frakci. A chci říct vám i kolegům, že to, co zde bylo řečeno, jí bude sděleno, aby mohla plnit svůj úkol tak, jak všichni očekáváme. Děkuji. Okay, and next it's Mr. Karin. Dobrá, pan Collins je další. Děkuji. Já jsem chtěl vyjádřit eh, podporu tomuto návrhu ze strany, eh, tomuto návrhu ze strany komise. Moje země Lotyšsko eh, je jednou z těch zemí, které byly skutečně v rámci ekonomické krize postiženy nejvíce. Myslím si, že se to týká už více než 90 lidí, kteří pracují v malých mikropodnicích, které zaměstnávají méně než 10 lidí a banky v naší zemi už nikomu nepůjčují. To není otázka eh, procent nebo záruk, to je zkrátka eh, otázka určitého zmrazení eh, půjček, takže půjčky neexistují. A myslím si, že Díky tomuto mikrofinancování by skutečně eh, bychom mohli pomoci všem těmto lidem, a to nejen v naší zemi, ale ve všech členských státech, protože eh, většina Evropanů pracuje v těchto malých podnicích. Chtěl bych eh, zdůraznit význam rychlosti v této věci. Je potřeba, abychom reagovali rychle a tu podporu poskytli rychle, protože účelem tohoto instrumentu a tak tedy chápu tento návrh komise. E, ten účel spočívá v tom, že by se tyto peníze dostaly těmto malým podnikům co nejrychleji. Takže si myslím, že náš výbor by měl velice silně podpořit e, tento návrh. Děkuji. E, dále paní Beres a potom pan Mendes. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdřív jsem měla pocit, že Zvykem této, tohoto výboru je dávat slovo nejdříve stínovým zpravodajům a já vystoupím jako stínová zpravodajka za socialistickou frakci. Děkuji našemu zpravodaji za jeho návrh a chci jen podpořit jeho úvahu v tom směru, že by se měl podívat na to, jaký je smysl tohoto návrhu, který je nám dnes předkládán. Máte pravdu, pane zpravodaji, že říkáte, že se zprávou pana Bečeho jsme volali potom, aby taková ta mikroúvěrová facilita byla spuštěna. Dělali jsme to na tomto výboru, také ve výboru pro rozpočet, kde jsme měli pilotní projekt, který měl stejný cíl. Pouze si myslím, že v tom globálním přístupu, který máme k této mikroúvěrové facilitě, je, je to riziko. A to je riziko, že to budeme považovat jen za nějakou uh, um, facilitu navíc, která je určena k pomoci malým nebo velmi malým podnikům a tím pádem by došlo jenom k nějakému prodloužení financování malých a středních podniků. Já si ale myslím, že mikroúvěrová facilita reaguje na zcela jiné obavy a problémy. Realita je ta pomoci novému začlenění do pracovního trhu a pomoci kreativitě těch lidí, kteří v tom eh, klasickém eh, světě podniků nebo malých podniků nemají přístup eh, k žádnému jinému financování. Takže to je možná trochu doplňkovější přístup ve srovnání s tím, co navrhujete vy. My rozhodně nechceme odmítnout takovýto program, takovýto projekt, po kterém jsme velmi volali už řadu let. Pouze mezi tím, že akceptujeme nějaký program a akceptujeme ji bez podmínek, je určitý prostor k vyjednávání ze strany parlamentu, který bychom mohli užitečně využít a právě k tomu bych vás chtěla vyzvat. Vím, že čas je velmi krátký, takže proto budu velmi stručná, ale chtěla jsem vás pouze upozornit na tři prvky. První, pokud jde o rozpočtovou položku, kam bude tato facilita zařazena, tento nástroj. Um, možná háv dělá měcha, ale vzhledem k tomu, že mám teď novou funkci, tak se na to dívám poněkud zvláštně na tento program Progress, protože se jedná o řešení problému sociální exkluze a chudoby a je to jeden z mála programů v této oblasti, které EU má. A evropské státy poněkud váhají v tom využít tuto rozpočtovou položku, i když by naopak váhat neměly. A rada Vzhledem k tomu, že chce reagovat na některé požadavky, které volají po začlenění tohoto nástroje na tuto rozpočtovou položku, takže si říkají, proč ne, máme tam peníze, tak proč bychom je tam nevyužili. Ale to jsou dvě velmi jiné věci. Takže já si myslím, že by tam měla být nová rozpočtová položka, aby měl tento nástroj mnohem větší rozpočet než to, co nám navrhuje komise. V každém případě doufám, že tento výbor dokáže podpořit tento přístup, abychom zahájili jednání s radou a s komisí v této oblasti. Poslední věc. Říkal jste, že je nutné vyhnout se korupci a podvodům. Já stoprocentně souhlasím, je to samozřejmě problém, kterého se právem obáváme, ale přidala bych k tomu dvě další věci, které mě připadají velmi kritické. Za prvé otázka přístupu k těmto mikroúvěrům a možnost eh, pro komisi, aby mohla mít přehled o tom, jakým způsobem členské státy organizují přístup k těmto mikroúvěrům, protože to je velmi klíčové v programech tohoto typu a zároveň také pomoc osobám, které jsou ve velmi křehkých situacích, eh, často nemají dost financování k tomu, aby mohli dostat svým závazkům. Takže, pane zpravodaj, na těchto základech eh, bych vám navrhla několik pozměňovacích návrhů a na základě toho doufám, že se nám podaří vyplat, vypracovat společné stanovisko, které bude možná trochu odstíněnější než to, které je bezvýhradně podporující. Já samozřejmě souhlasím s tím, že chcete postupovat rychle a efektivně, ale připomínám, že v parlamentu jsme v takovém stavu, že můžeme jednat s komisí a především s radou. Já teď mám trošku problém, protože mám tři řečníky a mám eh, k dispozici tři minuty pan Mendes, pan De Vigo a pan Balonek. Prosím eh, velice stručně, protože eh, jinak vás budu muset zkrátit sama. Děkuji, paní předsedkyně. Tento výbor je velmi důležitým výborem a vidím, že už se zkracují řečnické časy na jednu minutu. No tak to je velmi složité. Musíte mít velký talent, abyste to dokázala za minutu, ale pokusím se. Paní Beres se už ptala na něco, co mě také vyplynulo z toho vystoupení pana Šmita. Proč taková potřeba rychlosti? Hovořilo se zde o rychlosti. Proč? Já pořád dobře nerozumím. Proč je zde takový odpor eh, proti tomu mít zvláštní rozpočtovou položku. Vysvětlete mě to, protože já to příliš dobře nechápu. Navíc potom, co vystoupila paní Beres. A za druhé, pane Šmite, vypadá to, že rok 2010 eh, bude rok boje proti chudobě a sociální exkluzi. Já si myslím, že bychom měli vyvinout větší úsilí, aby i takovéto nástroje jako mikroúvěry se ubíraly tímto směrem. A mně připadá, že věnovat roky nějakým konkrétním cílům a nemít nástroje, které k tomu napomohou, vůbec Evropské unii nepomohou. Takže stihnul jsem tu minutu, snažil jsem se. Thank you, Madam Chair. Um... Děkuji, děkuji, já eh, také pocházím eh, ze země, kde 88 až 90 eh, podniků patří do této kategorie. To znamená, že v současné době je vystaveno obrovské krizi, která postihla hlavně tyto mikropodniky. Budu pokračovat ang- maďarsky. Mám čtyři připomínky, eh, podobně jako pan Schmidt. Já se také domnívám, eh, že ten, tato facilita Progress by eh, měla být poskytována těm, kteří přišli o práci nebo kteří v současné době čelí riziku, že o práci přijdou. Myslím si, že část těchto peněz by měla být věnována na eh, rozvoj existujících malých a středně velkých podniků. Za druhé existuje Eh, několik eh, facilit ehm, těchto mikroúvěrů eh, v Maďarsku, kde úvěr je 5%, což je příliš vysoký úvěr. Myslím si, že by bylo velice dobré, kdyby ty peníze mohly být také využity na mikroúvěry s nižšími úrokovými sazbami. Za třetí, tady se neschodujeme v této věci. Návrh chce eh, použít eh, mezinárodní Evropskou investiční banku. Já si myslím, že by toto měly spravovat národní banky, protože, eh, nebo vnitrostátní banky, protože ty se vyznají na, v dané zemi lépe. V Maďarsku selhal jeden program, protože implementace byla příliš složitá, čili měli bychom skutečně se vyhnout příliš velké byrokracii v souvislosti s poskytováním těchto úvěrů. Děkuji. Pan Pelony, prosím, velice rychle a stručně. Ano, budu opravdu velmi stručný. Pár úvah. Mám určité pochybnosti, paní předsedkyně, k jenom pozměňovacímu návrhu od kolegy Šmita, který chce rozšířit eh, příjemce také na ty podniky, které nemají žádný sociální program. Takže si myslím, že tímto způsobem eh, se protínáme s nějakými jinými programy, které existují v členských zemích pro malé a střední podniky. Takže jdeme úplně proti konceptu koncepci mikroúvěru. A také bych se zmínil o mezinárodních eh, nástrojích EIB a EIF. Nemáme čas, ale myslím si, že bychom se nad tím měli zamyslet vzhledem k tomu, jakým způsobem se prostřednictvím eh, těchto institucí a těchto nástrojů uplatňuje politika mikroúvěru. Pane Smith, chtěl byste rychle na to reagovat? Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, já jsem velice pečlivě z toho všechno vyslechl. Ehm, poznamenal jsem si všechny ty argumenty, je potřeba se soustředit na všechny ty pozměňovací návrhy a potom je potřeba vypracovat společné stanovisko. Ale myslím si, že vůbec nejklíčovější eh, na tom všem je to, aby předsedkyně výboru pro zaměstnanost, která žádá o vyšší částky peněz, já se domnívám, že to by mohlo být eh, velice riskantní a proto já jsem něco takového nenavrhl. A taky jsem nenavrhl eh, tomu odpovídající eh, položku, což v zásadě odpovídá také stanovisku pana Bexleyho budete muset vypracovat své vlastní pozvací návrhy a potom se pokusíme eh, dobrat se eh, nějakého eh, společného stanoviska. Toto je ale stanovisko, tak jenom to chci zopakovat, že se jedná pouze o stanovisko, ale nějak to vyřešíme. Děkuji, děkuji. Ehm, termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 30. září a 6. října potom budeme zvažovat tyto e, pozměňovací návrhy e, a podobně i 6. října budeme o tom hlasovat, tak aby to odpovídalo také termínu e, hlavního výboru pro tyto záležitosti a to je 5. ten bude o tom hlasovat 5. 11. Tak a teď máme kratší přestávku, než přivítáme pana Trišeta. Right, can you settle down, please? Opět se na vás obracím s žádostí, abyste se posadili. Děkuji. A ona tady... Right, thank you, thank you everybody. Eh, děkuji, děkuji eh, Chtěla bych říci, že mám obrovské potěšení z toho, že mohu eh, na půdě našeho výboru vůbec poprvé eh, v rámci tohoto mandátu tedy přivítat eh, prezidenta Evropské centrální banky. Budeme hovořit o měnovém dialogu. Poslední tento dialog se konal 30 Eh, března, další potom bude 7. prosince, takže eh, máte od nás trošičku volno teď, ale vy jste nám to trošičku eh, kom, Eh, kompenzovali tím, že jste zorganizovali eh, několik seminářů a tam jste zjistili, kolik máme na vás otázek. Takže aniž bych to dále zdržovala, dovolte, abych vám předala slovo. Eh, jako obvykle nejprve vaše úvodní prohlášení a pak diskuse. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru hospodářského a měnového, velice si vážíme příležitosti, kterou mi dává toto pravidelné slyšení. Eh, jedná se hlavně o eh, výměnu názoru již eh, v této časné době s novým parlamentem. Musím říci, že všechna předcházející slyšení byla velice vhodná pro rozvoj vztahu mezi Evropskou centrální bankou a Evropským parlamentem. Doufám, že v budoucnosti dojde k dalšímu prohloubení tohoto vztahu a to hlavně v této době, která je mimořádně náročná. Dnes se zaměřím na dvě téma, témata. Nejprve předložím naše stávající hodnocení hospodářské situace v eurozóně. Zároveň se zaměřím i na finančně politická opatření Evropské centrální banky a na jejich dopad. Ze všeho nejdříve bych se zmínil o jednom velmi důležitém a aktuálním tématu, a sice reforma finančního dohodu v Evropě a především implementace nebo zavedení Evropské rady pro systémové riziko. Budu se snažit být co nejstručnější, ale jak vidíte, je to velmi bohaté téma a potom budu k dispozici, abych vám odpověděl na otázky. Dovolte, abych na úvod řekl něco o hospodářské situaci. Eh, perspektiva ekonomická se zlepšila od předcházející, došlo 30. března 2009. Inflace a také inflační tlaky zůstaly během posledních několika měsíců nízké, jak, bylo, jak jsme očekávali. Eh, inflace se dostala dokonce do negativního eh, pásma během léta, eh, což bylo hlavně v důsledku změny cen ropy. V srpnu inflace byla stále mírně negativní, v hodnotě minus 0,2% a potom se v červenci přičemž v červenci by tvořila minus 0,7 Eh, očekáváme, že inflace eh, bude sledovat pozitivní eh, trend, což odráží vlastně i to, že ekonomická činnost se zřejmě oživí a to velice postupným způsobem. Rizika pro inflaci jsou vyrovnaná. Indikátor inflace a očekávání inflace střednědobě a krátkodobě i nadále jsou zakotveny a odpovídají cílu naší rady a jsou někde na úrovni 2% středně, ze střednědobého horizontu. E, po takzvaném volném pádu e, hospodářské aktivity e, můžeme teď konstatovat, že v současné době dochází k prvním, prv, prvním známkám stabilizace. Ekonomická aktivita ve druhém čtvrtletí roku 2009 zřejmě klesla o 0,1 Eh, ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím. Eh, období, které je před námi, zřejmě přinese eh, postupné oživení i když je třeba říci, že tato očekávání jsou trošičku zaklena velkou nejistotou, i když ta, ten výhled i nadále zůstává vyrovnaný. Eh, dopad nejrůznějších makroekonomických stimulačních eh, balíčků může být možná silnější, než jsme očekávali. V důsledku toho také vzroste důvěra a dojde k navýšení zahraniční poptávky. Eh, z negativního hlediska naopak zpětná vazba skutečné ekonomiky může možná trvat déle, než jsme očekávali. To souvisí také s potenciálním nárůstem cen komodit. Může to vést k dalšímu tlaku eh, na větší protekcionismus a může to také vést eh, k vytvoření eh, větších nerovnovách v globálním slova smyslu. Ehm, hodnocení nízkých inflačních tlaků střednědobě je také, pod, také podporuje i naše měnová analýza. Eh, eh, měnový agregát M3 se snížil o, na 2,5 eh, v srpnu. Ruční, roční růst půjček se vlastně zastavil v, v srpnu na úrovni 0,1 Toto vlastně vykazuje další snížení výroby a obchodu. Eh, který má dopad na poptávku po financích. Eh, vzhledem k tomu, že eh, navýšení půjček většinou následuje po nějaké době po oživení, můžeme očekávat, že i nadále se bude zdát, že ty půjčky podnikům nebudou příliš narůstat. Očekáváme eh, na druhé straně k zlepšení finančních podmínek, což by mohlo vyústit eh, ve větší podporu poptávky po úvěrech. Eh, je, právě v tomto kontextu je potřeba se dívat na to, co v současné době dělá naše rada s, s, úvěr, s úrokovými sazbami. Bereme v úvahu to, že hlavní roli hrají banky při financování ekonomiky v eurozóně za prvé je potřeba, abychom eh, se postarali o potřeby likvidity při stanovených eh, sazbách úrokových. Za druhé musíme, eh, již jsme dále rozšířili seznam aktiv, které mohou sloužit jako záruky. Za třetí jsme prodloužili dobu splatnosti u refinancovacích operací a za čtvrté Eh, podporujeme finanční trhy nejrůznějšími instrumenty. Tyto nestandardní eh, metody v podstatě podporují eh, tok úvěru firmám a také domácnostem. A myslíme si, že toto je větší výsledek než výsledek, kterého bychom bývali mohli dosáhnout jenom tím, kdybychom pracovali se snižováním úrokových sazeb. Teď bych chtěl ještě zdůraznit dvě důležité věci. Nemůžeme pochopitelně intervenovat eh, na věky. Přijali jsme eh, výjimečné, výjimečné opatření při výjimečných okolnostech. Eh, jakmile racionál pro tato opatření zanikne a dojde k normalizaci situace, budeme muset pomalu odstraňovat tato opatření. Naše rada eh, Evropské centrální banky si myslí, že by ale teď bylo předčasné něco takového udělat. Přesto ale eh, dříve nebo později budeme muset eh, implementovat strategie kterým říkáme strategie exitu. My takovouto strategii máme a jsme připraveni ji aplikovat, až přijde vhodná doba. Naše strategie je integrální součástí eh, strategie měnové politiky, což znamená konkrétně, že jestliže považujem, jestliže se díváme na ty nestandardní opatření jako na věc, která může vést k určitým rizikům a může ohrozit stabilitu cen, bude potřeba okamžitě jednat a něco s tím udělat. Eh, máme k dispozici dostatečnou provozní flexibilitu a také institucionální nezávislost, tak abychom dělali to, co bude v dané době eh, žádoucí. Za druhé bych se chtěl eh, zmínit o vztahu mezi likviditou a cenovou stabilitou. Někteří komentátoři se nás ptají, jestli oba tyto programy mohly vést k velké inflaci v budoucnosti. Vysvětlím, proč tyto obavy nejsou podložené. Takže ačkoliv likvidita, kterou poskytuje Evropská centrální banka, se zvýšila, to nevedlo k navýšení eh, měnových agregátů, což eh, by nastalo v normální situaci, když banky využívají navýšení v našem poskytování likvidity tak, aby vytvářely eh, kredity pro domácnosti a podniky. Ovšem v této chvíle v této chvíli se to neděje v žádné velké míře. Jak už jsem říkal, růst eh, měnových agregátů je na nejnižší úrovni, eh, nejmenším za posledních deset let. A kromě toho Evropská centrální banka má všechny nástroje potřebné pro to, aby eh, stáhla svoji likviditu či eh, podporu ve formě likvidity, pokud to bude potřebné. Eh, v případě, že dojde k nějakým rizikům, které ohrozí cenovou stabilitu. Nyní přejdu k druhému velkému tématu a to je otázka makroobezřetného dohledu v Evropě a roli ECB. Finanční krize ukázala, že stávající eh, globalizované finanční trhy a propojené finanční instituce jsou otevřeny eh, systémovým rizikům. Systémová rizika se týkají možnosti, že fina- eh, fungování finančového, finančního systému může být ohroženo či zásadně narušeno v důsledku kolektivního chování účastníků na trhu, investorů, finančních institucí a tak dále. Zejména jde vlastně o jejich interakci na finančních trzích a úzké propojení mezi eh, mm, dodávkou úvěru a makroekonomikou. Eh, takže systémová rizika vznikají eh, dokonce i tehdy, kdy finanční instituce řídí svá rizika způsobem, který je vhodný pro jejich individuální výhled či perspektivy. Takže eh, Existuje zde tedy obrovská propojenost těch vysoce rozvinutých finančních systémů a potom tedy eh, to chování finančních institucí eh, může mít dopad na další finanční instituce a vlastně na celkový finanční systém. Takže je potřeba zaměřovat se na tuhletu propojenost finančních institucí, trhů a infrastruktury to je právě součástí téhleté, eh, tohoto obezřednostního dohledu, eh, který díky tomu přispívá k veřejnému blahu, což je právě finanční, systémová finanční stabilita. Eh, je potřeba tedy nějakým způsobem se vypořádat s riziky, které se pojí s tou vzrůstající komplikovaností globálních financí. A proto je potřeba mít vlastně na evropské úrovni e, orgán, který se bude na tuhletu oblast zaměřovat a to je právě Evropská rada pro systémová rizika, ESRB. E, tahle rada se zaměřuje na identifikaci rizik a na poskytování včasného varování v případě, že to nutné a také na vhodná doporučení zdůrazňuji, že takováto varování a doporučení nemohou být pouhá slova. Doporučené, doporučená ustanovení vyžadují mm, třeba nápravné eh, kroky, eh, k, v případě, že k tomu nedojde, tak je potřeba vysvětlit eh, této radě, proč k tomu tak nedošlo. ESRB bude úzce propojeno s ECB. Eh, členové té Všeobecné rady ECB budou i hlasujícími členy ESRB. Eh, kromě toho tam samozřejmě bude člen komise eh, a člen rady ECB bude také volit předsedu a vicepředsedu ESRB. Vlastně tyhle ty eh, detaily byly navrženy skupinou La Rozier, bylo to eh, komunikováno ze strany komise a rozhodnuto o tom bylo na radě ECOFIN eh, a schváleno to bylo v červnu tohoto roku. Takže v podstatě tady jde o velmi úzkou spolupráci s ECB, ale také s centrálními bankami jednotlivých členských zemí. Je potřeba, aby eh, tahle rada měla pevné institucionální a právní základy. Evropská centrální banka se účastní toho legislativního procesu, který probíhá pro ustanovení ESRB. Zaměřujeme se zejména na ustanovení Evropy, která by byla opravdu efektivní v tom makroobezřetnostním dohledu. Nemůžeme totiž dovolit, aby Evropa byla jaksi bezmocná pro zmírňování systémových rizik. Samozřejmě také ve chvíli, kdy parlament se do tohoto procesu aktivně zapojí, můžete se nadále obracet na Evropskou centrální banku s jakýmikoliv dotazy. Většina těch hlavních myšlenek, které se nyní nějakým způsobem realizují, vychází do určité míry z, to, z této sněmovny. Na závěr bych řekl, že propojení mezi ECB a e SRB je velmi úzké, ale to neznamená, že podávání výkaznictví vašemu výboru a vlastně parlamentu jako takovému bude propojeno ty zprávy eh, musí eh, zůstat oddělené, protože samozřejmě se zde jedná o oddělené mandáty. U Evropské centrální banky například je hlavní mandát udržet finanční stabilitu, cenovou stabilitu Eh, co se týče tedy finanční stability, tam se hovoří o příspěvku ze strany ECB, to znamená Evropská centrální banka přispěje ke stabilitě finančního systému, to je například uvedeno v článku 105.5 smlouvy. No a naopak ta rada ESRB bude zodpovídat právě za ten mm, za makroobezřetnostní dohled finančního, nad finanční systémem v rámci společenství, tak aby se zabránilo či aby se zmírnila ta systémová rizika v rámci finančního systému. Tady tedy jde o to, aby se identifikovala tato rizika, potom se sestavily jakési žebříčky priorit E, rada bude nadále vydávat varování tam, kde ta rizika jsou závažná a podávat také doporučení. Já vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost a nyní se těším na vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám také za to, že jste naprosto jasně eh, řekl, že nehodláte spojit tyto dvě zprávy. Za to jsme vám velice vděční, za to, že jste toto teď potvrdil. Eh, teď budeme mít celou řadu otázek. Eh, máme opět stejná pravidla která existovala již při minulém mandátu. To znamená, každá otáz, každý tázající má jednu a půl minuty a potom pan Triše má tři a půl minuty na odpověď. Myslím si, že se budeme držet tohoto pravidla. Pokud tomu tak bude, tak budeme mít dost času na to, abychom probrali všechno. Teď skupina EPP, Jean-Paul Gozes. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, znovu vás zde vítáme s velkým potěšením. Vy nám vždy přinesete relevantní informace i já osobně jsem velmi rád, že se s vámi znovu setkávám, protože to znamená, že pokračuji v Evropském parlamentu. Posledně, když jsme spolu hovořili, tak jsem vám předložil otázku ohledně inflace. Rád bych se k ní vrátil. Je to taková moje posedlost eh, i u mne. Některé země mají velký dluh. V Evropě máte měnovou zónu, kterou kontrolujete. Uvedl jste před chvíli indikace, které se toho týkají, ale ne všichni spadají pod autoritu Evropské centrální banky a můžeme se obávat, že v některých zemích, a obracím se za Atlantik, ten nadměrný dluh, který zde vzniká, může být částečně absorbován tím, že se úplně popustí ceny. Jaký by byl dopad na tuto zónu, jaká by mohla být reakce Evropské centrální banky, pokud jde o ta ustanovení smlouvy, o kterých jste hovořil, pokud jde o aktivní roli na zachování cen. Od, další otázka se týká zvládání systémových rizik. Samozřejmě parlament tato otázka velmi zajímá a mohu vám říci, že velmi dbáme na to, že to, co zajímá vás, zajímá také nás a předložíme vám to v následujících dnech v textech. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, pane poslanče. Já jsem také velmi rád, že se s vámi znovu setkávám. Stejně jako s dalšími vašimi kolega, kolegy. Jsou to velmi důležité otázky. K té první otázce bych nejdříve řekl, že pozoruji na obou stranách Atlantiku, že je zde velká konvergence názorů ohledně toho, že když se nezajistí dlouhodobá a střednědobá stabilita cen, tak to bude velmi destabilizující. Vaše hypotéza byla ta, že dojde k inflaci na druhém břehu Atlantiku. To samozřejmě není záměrem Federal Reserve a já pouze vidím, že oni jsou stejně jako my přesvědčeni o tom, nezá, nezávisle na tom mandátu, který máme my, to znamená zajišťovat stabilitu cen, v našem případě nám to ukládá smlouva. A tím odpovídám i na jednu z vašich otázek. Říkám vám, že my uplatňujeme smlouvu, celou smlouvu a nic jiného než smlouvu. Náš mandát je zajišťovat stabilitu cen a můžete se na nás spolehnout. My jsme kotva stability a důvěry z tohoto hlediska. Říkám důvěry, protože naši spoluobčané nám velmi často říkají, my jsme znepokojeni, ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. A my je můžeme ujistit. My jsme tady právě proto, abychom zajistili stabilitu cen. Ale kdybychom ji nezajistili? A to platí na obou březích Atlantiku. Je to tedy hypotéza, kterou já zcela zavrhuji, ale představme si, co by se stalo. Všechny trhy by do svých eh, úrokových eh, sazeb tržních eh, na dva roky, na pět let, na třicet let, na padesát let, protože některé vlády půjčují na padesát let, by do toho začlenili tu budoucí inflaci začlenili by tu budoucí inflaci do svých tržních úrokových sazeb. To znamená, že ten dluh místo toho, aby se postupně zmenšoval kvůli inflaci, by neustále rostl, rostl a rostl. Byla by to jako bublina, která se nafukuje uměrně k tomu, jak by ten trh do sebe absorboval tu inflaci. Takže tím, že zaručíme stabilitu cen, tak centrální banky pomáhají překonat situaci, která je, a musím přiznat, velmi složitá z hlediska veřejných financí. Velmi dobře jsem si vyslechl vaši poznámku ohledně Rady pro systémové riziko. Budeme vám k dispozici. Samozřejmě můžeme vést velmi plodný dialog. Je to v podstatě prodloužení toho dialogu, kterého jste se zúčastnil před několika měsíci, protože já si velmi dobře vzpomínám, že právě parlament požádal Evropskou centrální banku, aby byla více aktivní v této oblasti. A my jsme samozřejmě připraveni aktivně se účastnit této Rady pro systémové riziko. Uh, uh, Děkuji. Kay Mitchell. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, poděkovat panu eh, prezidentovi. Eh, skutečně jste se velice dobře vypořádali s problémem inflace, ale ne s inflací aktiv. Já dva roky už vás na to ptám. Eh, jak je to v naší zemi, to znamená v Irsku. A eh, hovořil jsem také o tom, co to znamená pro irskou ekonomiku. A myslím si, že ECB je naprosto bezmocná v té věci něco udělat. Toto se může stát komukoliv, kterémukoliv členskému státu. Nemyslíte si, že eh, nastala doba, kdy Evropská centrální banka skutečně by měla mít alespoň nějakým způsobem přístup k této otázce harmonizovaného indexu spotřebních cen? Naše agentura eh, mám asi něco v současné době dělá a máte vy nějaký názor na to, jakým způsobem řeší tento problém eh, v Irsku? Děkuji, děkuji za tuto otázku. Opět bych chtěl eh, potvrdit, že vy skutečně máte dobrý důvod, proč se věnujete právě této otázce. Pochopitelně, že na úrovni Evropské unie se díváme na to, co je dobré a co odpovídá našemu mandátu, eh, protože eh, eurozóna v současné době se týká 16 zemí eh, a každá jednotlivá členská země v situaci, kdy se snažíme nějakým způsobem optimalizovat tuto situaci, Zdá se, že to, co může vypadat na první pohled jako anomálie, potom je vnitrostátními prostředky nějakým způsobem eh, opravováno, ať už je to formou fiskální politiky nebo nějakými reformami a tak dále, podobně jako eh, se tomu věnuje pilíř 2 eh, v rámci toho regulačního rámce bazilejského. To je to, co je možno využít na té vnitrostátní úrovni. Já jsem se zmínil o celé řadě instrumentů, které eh, vnitrostátní eh, orgány mají k dispozici. Na úrovni ECB, e kde zasedají všichni guvernéři členských států eurozónu, Eh, eurozóny a velice aktivně se na naší práci podílejí. Dovolte, abych řekl v této souvislosti to, že jestliže jde skutečně o to, že my jsme nedostatečným způsobem eh, se eh, nerozhodli v tom v něčem, nebo v tom smyslu, že bychom bývali eh, zabránili prasknutí té bubliny. Myslím si, že v roce 2004 jsme eh, byli velice kritizováni za to, že jsme nesnižovali sazby. Když jsme byli požádáni, abychom snížili E, sazby ze 2% na 1%, tehdy jsme řekli ne, za to jsme byli velice kritizováni. Byli jsme také kritizováni, když jsme v prosinci 2005 naopak zvýšili, e, zví, e, když jsme se rozhodli zvýšit sazby. V obou těchto případech jsme byli kritizováni těmi, kterým jde pouze o ekonomickou analýzu. Ale v té době už jsme se také dívali na měnovou analýzu. A e, vzhledem k tomu, že došlo k určitému vývoji e, měnového agregátu, tak to všechno mělo vliv pochopitelně i na aktiva, čili při té konstelaci, konstelaci centrální banky, e, si myslím, že jsme centrální bankou právě protože aplikujeme ten přístup dvoupilířový, to znamená jak tu analýzu měnovou, tak analýzu ekonomickou a snažíme se tím způsobem řešit i to, co je pro vás zásadní. Musím říct také, že akademické kruhy se v současné době snaží najít ten, tu nejlepší koncepci, která by toto řešila. E, v současné době se přibližujeme tomu, co by snad mohl být ten nejlepší způsob, jak e, inkorporovat e, tuto dlouhodobou eh, záležitost, eh, které vy se věnujete. Tady jde o dlouhodobou stabilitu cen a dlouhodobou prevenci eh, nadměrného dynamismu v těch měnových agregátů a jejich komponent. Děkuji. Zemanuel, máte připravenou svou otázku? Děkuji, paní předsedkyně tři velmi stručné poznámky a z nich eh, vyvodím otázku. Jsem velmi rád, že se zde znovu setkávám s prezidentem ECB. Vy jste řekl, že se zvýšila důvěra, ale pravda je, že úvěry pořád nepřicházejí do reálné ekonomiky. Ve svém úvodním prohlášení jste obvinil z nedostatku úvěru právě poptávku. Říkáte, že nikdo o úvěry nežádá, ale já si myslím, že mnoho podniků a mnoho rodin se na to takto nedívá, alespoň tedy v mé zemi. Ti se myslí, že úvěry prostě nejsou k dispozici, protože banky prostě nepůjčují. Byl proveden průzkum v této otázce a mě by zajímalo, zda tento průzkum potvrzuje nebo nepotvrzuje to, že jsou zde určitá omezení ze strany půjčovatelů, že nechtějí půjčovat peníze. Za druhé, plně souhlasím s tím, že rozhodně nemůžeme nemocnému odebrat berle, ale samozřejmě musíme ho začít připravovat na to, aby začal v budoucnu chodit sám. Pokud jsem dobře pochopil odpovědi prezidenta ECB, tak on má za to, že mnoha mimořádných nebo nestandardních opatření postupně sama zmizí. Zmizí se také z tohoto seznamu rozšíření těch vedlejších produktů, které Evropská centrální banka akceptuje nebo připustí. Dále pokud jde o reintegraci těch dlouhodobých půjček, eh, tak já jsem měl za to, že šestiměsíční půjčka je krátkodobá půjčka. Chce je ECB stáhnout, až ta krize přejde, anebo obě dvě eh, budou mít permanentní charakter? A poslední otázka se týká Rady pro, systémovou, pro systémové riziko. ECB předloží určitá doporučení, jak zaručíme, že se země budou řídit eh, těmito doporučeními, budou zveřejňována, bude se počítat s nějakými sankcemi, anebo zde bude nějaký systém měkké spolupráce, se kterým máme špatné zkušenosti v jiných oblastech. Děkuji, paní předsedkyně, za vaši benevolenci a děkuji panu prezidentovi a sebe, že je tady mezi námi. Děkuji, děkuji za tu otázku. Otázku, která je mimořádně závažná. Co se týče distribuce úvěrů, je jasné, že ten hlavní důvod, proč eh, jsme svědky eh, těch eh, čísel z poslední doby, kdy se ukazuje, že úvěry stojí na stejném místě. To, to souvisí s tím, že reálná ekonomika se snižuje dost významným způsobem a pochopitelně i poptávka je daleko méně dynamická, než to bylo v minulosti. Já se musím k tomu sednout ještě také zástupci komise, ale je potřeba, abychom lépe pochopili, eh, k čemu dochází na úrovni malých a středně velkých podniků. Eh, kromě toho eh, je potřeba, abychom vycházeli z údajů, které máme k dispozici, protože 77% žádostí o úvěr bylo vyřízeno kladně a 12% naopak nebylo vyřízeno kladně. To znamená, že ten eh, systém přidělání úvěru funguje, bohužel nejsme schopni eh, srovnávat reakci v reálném čase, ale myslím si, že úloha bank v tržní ekonomice spočívá i v tom, že sem tam banka musí zkrátka říct ne. A myslím si, že těch 12% mi připadá zcela normální a vyjadřuje zcela běžnou reakci. Myslím si, že podobně těch 77% je také naprosto v pořádku, odpovídá to normálním dobám. Eh, je třeba si uvědomit, že eh, poptávka je tím hlavním vynikem, proč eh, nejsme svědky větší dynamiky v ekonomice. Co se týče těch nestandardních opatření, jak jsme to již vysvětlili, již pětkrát jsme zahájili eh, aplikaci těchto nestandardních opatření. V podstatě jsme byli první centrální bankou, která eh, v oblasti střednědobých eh, financování 6 měsíců, jeden rok, jsme byli vůbec první banka, která aktivním způsobem rozšířila možnost záruk a v tomto smyslu jsme také byli vůbec první, kdo měl k dispozici diagnózu existující situace, kterou jsme byli schopni posoudit již eh, v srpnu 2007, kdy jsme ji hodnotili jako velice závažnou. Bohužel eh, se ukázalo, že jsme měli pravdu s touto diagnózou. Eh, je potřeba, abychom dělali všechno, co je potřeba, proto abychom se postarali o to, abychom eh, neohrozili eh, cenovou stabilitu, eh, která je nejen primárním cílem, který před nás postavili občané Evropy, ale je to pochopitelně i podmínka pro stabilní oživení. Jestliže chceme eh, nějakým způsobem toto oživení eh, podpořit, tak budeme eh, muset být také velice důvěryhodní v oblasti zajištění cenové stability. Musíme se postarat o to, abychom všechny ty závazky ve vztahu ke stabilitě cen dodrželi. Můžete se spolehnout na to, že uděláme eh, všechno, co bude potřeba, až přijde vhodná doba. Co se týče toho systémy, systém, systémového rizika, tady eh, eh, musím říci, že úkolem ESBRB je identifikovat rizika, vyslat časné varování a potom nějakým způsobem dávnout řešení. A to znamená, že to, co následuje po tom, co udělá SRB, je velice důležité. Děkuji. Pan Sanchez je další, kdo požádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval znovu prezidentovi ECB za to, že přišel mezi nás a Rád bych řekl, že to posiluje vztahy mezi ECB a Evropským parlamentem a to je velmi pozitivní pro evropský projekt. Já budu mít dvě otázky. První se týká malých a středních podniků a druhá makrodohledu. Zdá se, že finanční krize, ta nejhorší část, je pomalu za námi. Je zjevné, že ta krize v tom širším smyslu bude potřebovat znovu rozběhnout ekonomiku a setřít ty rozpory. Pan kolega z Federální rezervy Bernard říkal před několika měsíci, že musíme počkat, až se úvěry vrátí malým a středním podnikům. Nedávno byla vydána zpráva ECB a Komise o malých a středních podnicích. Malé a střední podniky z velké části záleží, závisí na financování ze strany bank, takže jsou tím pádem více ovlivněny tím financováním ze strany bank, mají rostoucí potřeby. To znamená, že pokud nemají financování ze strany bank, tak to poškozuje jejich fungování. Jak se na tuto situaci díváte? Kdy se vrátí k normálu? A druhá otázka se týká makrodohledu. Největší poučení z finanční krize je, že potřebujeme dohled, který půjde nad rámec institucí a který bude mít systémový charakter. Je pravda, že ECB podle smluv eh, má své stanovisko a je konzultována v tomto procesu a proto nás velmi zajímá, zda tato Evropská rada pro systémové riziko zda ty pravomoci, které jsou pro něj eh, navrženy, budou dostačující na to, aby splnili svůj úkol, protože před krizí samotná ECB nebo Mezinárodní měnový fond už vysílali výstrahu a k něčemu to nevedlo. Takže stačí tyto pravomoci, neměli bychom jít ještě dále, abychom zaručili, že skutečně nebude existovat riziko na evropské úrovni. Mohl by zde mít třeba Eurofond nějakou specifickou strukturu v rámci této rady a jak to bude realizováno v praxi? Děkuji. K první otázce. Udělali jsme si vlastní analýzu a od konce druhého čtvrtletí tohoto roku už máme za sebou jakýsi volný pád ekonomiky, který jsme zažívali eh, od eh, zhruba poloviny září minulého roku, kdy jsme se museli vypořádat s jednou událostí, která vytvořila drama v celé globální ekonomice. Takže období volného pádu už máme za sebou, ale stále musíme být obezřetní. Naši zaměstnanci si tedy myslí, že bychom měli ty výhledy přehodnotit směrem nahoru jak pro tento rok, tak pro příští rok, ale stále samozřejmě eh, ten výhled je stále negativní, i když je to třeba o 0,5% více, než se předpokládalo původně. Takže máme před sebou ještě trnitou cestu, musíme být velmi obezřetní a rozhodně nemůžeme nějak eh, usínat na vavřínech nebo něco podobného, to rozhodně není možné. Nicméně některé společnosti už zase začaly vytvářet pracovní příležitosti, my to všechno velmi opatrně sledujeme. E, víte, že také můžeme uplatňovat různá nekonvenční opatření. E, jak víte, tak například třeba malé a střední podniky se mohou obracet pouze na své banky, nemohou mm, se obracet přímo na finanční trhy. Stále zde máme rozdíly tedy mezi Evropou, malými a středními podniky zde a situaci za Atlantikem. A my stále říkáme, tohle všechno děláme pro vás. To znamená, jsou to ta nekonvenční opatření, to platí třeba i pro výši úrokových sazeb. Ještě jedno tedy opakuju, neděláme to jenom pro vás, ale vlastně pro reálnou ekonomiku. To znamená, abyste se všichni mohli účastnit na její obnově. Velmi často říkáme bankám, pokud potřebujete více kapitálu, využijte eh, třeba hm, různé programy ze strany vlád, které dali stranou některé fondy pro možnou rekapitalizaci, protože tam ještě poměrně vysoké procento těchto těch finančních prostředků nebylo využito. Ale my tady říkáme bankám, jasně, dělejte dobře svoji práci. A co se týče té rady pro systémová rizika, souhlasím s tím, že je to obrovsky důležité abychom dobře zorganizovali follow-up A v podstatě tady jde o to, že tahle ta rada má jakési vlastně morální stanovisko a jak já, tak i mý kolegové jsou samozřejmě ochotni aktivně se účastnit této rady, ale jak vysvětluji, ta rada je oddělená od ECB. Samozřejmě je velmi úzce propojena s Radou pro rizika, ale ale mm, přeci jenom jsou to dvě oddělené věci. Tak teď už zase začínáme nabírat sklus, takže nyní Robert Goebbels. Děkuji. Pane prezidente, jsem rád, že se vás eh, znovu zde vidím. Takže první otázka ECB hrála svou roli v tom, že umožnila bankám se refinancovat eh, především po tom, co došlo ke zhoršení na bankovním trhu po pádu Lehman Brothers, ale úvěrová situace, musíme říci, se příliš nezlepšila pro spotřebitele a podniky. Vy jste to říkal i vy sám. Zvýšení úvěru o žádná celá jedna procenta. Eh, jak říkali předřečníci, tak eh, to znamená, že plus ta úvěru poskytnuta není. Takže celá ta velká likvidita, kterou jste dožila k čemu? Já mám pocit, že banky si za tyto peníze koupily nějaké trezory. Vy nejste schopni pomoci vládám a přitom dotujete banky, aby mohly získat snadné peníze. A mi se zdá, že tyto peníze byly použity také k tomu, aby banky začaly spekulovat především na měnových trzích a jiných trzích, kde je spekulace velmi živá. Má otázka je tedy následující. Neměla by ECB uplatňovat poněkud přísnější kritéria u tohoto financování, především pokud o velmi dlouhodobé financování s dlouhodobou splatností? Děkuji za vaši otázku. My jsme bankám vždy říkali, jak už jsem právě uvedl, že to, co děláme ve všech oblastech, ať už jde o měnovou politiku nebo o oblast těch nekonvenčních opatření, to neděláme pro vaše krásné oči, ale děláme to proto, abychom vám umožnili dělat vaši práci, to znamená financovat ekonomiku. Když 77% malých a středních podniků odpoví tak, že na jejich žádost o úvěr dostali částečně nebo zcela kladnou odpověď, tak eh, nemohu říci, že je to konstatování tak negativní, jako říkáte vy. Ale z té vaší otázky si beru to, že samozřejmě je důležité, abychom to své sdělení řekli opravdu velmi jasně. Je to sdělení ze strany všech centrálních bank, protože my toho děláme opravdu hodně. A je to případ ECB. Já jako prezident ECB to mohu potvrdit. Stojí tady dnes před vámi, ale je to i případ všech 27 centrálních bank a je to i případ těch ostatních centrálních bank na světové úrovni. I vlády se rozhodly a bylo to nutné, bylo to nutné. My jsme je o to sami žádali. Co jsme jim řekli? Řekli jsme jim, máme problém se systémovou likviditou, obrovský problém. My ho můžeme řešit, ale nemůžeme řešit problém systémové solventnosti. A z tohoto hlediska možnost rekapitalizace, možnost eh, záruk pro střednědobé dlouhodobé financování, možnosti tzv. impert assets, to jsou možnosti vlád. A vlády to také nedělají pro krásné oči bank. Takže Vzhledem k tomu všemu, co se udělalo, tak si myslím, že jsme velmi jasně vyslali signál, ale je třeba ho ještě posílit. To znamená, jsme v tržní ekonomice a udělali bychom velkou hloupost, kdybychom se rozhodli, že se postavíme na místo bank. Samozřejmě v tržní ekonomice je nutné, aby zde byla přijímána decentralizovaná rozhodnutí, protože jinak by se jednalo o jinou než tržní ekonomiku. Ale to morální přesvědčení musí fungovat velmi silně a v tom souhlasím s vámi. Thank you. Uh, Wolf Děkuji. Pane předsedo, souhlasím s vámi v tom, že existují určité náznaky, že situace se začíná zlepšovat. Například z Německa mám další důvod pro určitý optimismus a sice včerejší výsledky voleb do Bundestagu. Takže teď se můžeme přece jenom dívat do budoucnosti optimističtěji. Lord Turner z FSA eh, předložil několik nekonvenčních návrhů, jak posílit eh, finanční systém. Například navrhl definovat eh, jakýsi maximální faktor pro eh, ten mm, pákový efekt. Mě by tedy zajímalo, kdyby ten rizikový výbor byl vytvořen u ECB, eh, díval by se i na takovéto návrhy, nebo si myslíte, že to je spíše, spíše úlohou nějakého dohledového orgánu a vy se tedy už pouze zabýváte stanovením těch systémových rizik. A mě by ještě zajímalo, jestli by nedávalo smysl vytvořit mezinárodní eh, rejstřík úvěrů, tak, abychom měli velmi rychlý přehled o tom, kde jsou třeba rizika nebo kde jsou nějaká skupinová rizika, která jinak můžeme zjistit velmi těžce. Jak víte lépe než kdokoliv jiný, tato instituce, kterou zastupuji ECB, poskytuje záruky pro všechny Samozřejmě těch 350 eh, spoluobčanů. Já bych jen řekl, že si myslím, že je velice důležité, že ta komise pro rizika eh, by měla zaujmout eh, určité místo někde mezi mezinárodní spoluprací, protože existuje celá řada různých koncepcí dohledu, eh, ať je to v doméně banko, bankovní, eh, tržní nebo pojišťovnictví. A při této příležitosti bych chtěl říci, že jsem velice eh, rád, že mezi tím summitem který se konal v Londýně a teď tím v Pittsburghu, že v tom mezidobí se podařilo bazilickému výboru vypracovat eh, plán, jak pokračovat eh, v bankovním dohledu eh, globálně, přičemž to se zúčastní všechny země, včetně zemí Eh, které tep, teď mají teprve eh, ty nové, nově vznikající trhy. To si myslím, že vyústí eh, v lepší dohled v oblasti makroobezřetního dohledu a toho, co se dá využít na práci této komise právě v posílení toho makrodohledu, přičemž by mělo dojít také k posílení těch mikroorgánů, eh, tedy orgánů pro mikroobezřetnost. Myslím si, eh, že je dobré, že tři eh, ty, ty, ty hlavní postavy těchto tří orgánů jsou v podstatě dnes schopné spolupracovat. Já si myslím, že nic bychom neměli ex, ex ante vylučovat eh, za předpokladu, že skutečně děláme tu práci, která se od nás očekává. A měli bychom se také věnovat takovým otázkám, jako je včasné varování, jako je eh, formulo, formulace různých doporučení, tak jak o tom zde eh, příslušný poslanec hovořil. Já Nemám nic proti žádnému z těchto návrhů. Co se týče toho poměru, který by zajistil určitý pákový efekt. Tady si myslím, že je potřeba na těchto věcech pracovat. Pochopitelně, že eh, máme eh, bazilejskou smlouvu, máme také eh, tu směrnici CRD a Ehm, myslím si, že to, ten normální poměr by neměl, abych to tak řekl, kousat eh, eh, za normální eh, dob, ale dovedu si představit, že v některých případech, v některých výjimečných případech tento poměr, tento pákový poměr by mohl být užitečný a mohl, je také vlastně součástí toho globálního přístupu, na kterém v současné době pracujeme a na kterém budeme aktivně pracovat i nadále. Pan Epping. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Normálně se snažíme eh, řešit předcházející krize a velice často tím připravujeme další krize. Proto si myslím, že je skutečně e, velice důležité, abychom měli takový dohledový systém, který nebude trpět nějakými dětskými nemocemi. Proto by mě zajímalo, jak eh, rozsáhlý bude tento orgán, kolik bude mít členů a jakým způsobem se budete rozhodovat, eh, jestli se jedná skutečně o systémový, systémové riziko. Eh, jestliže se podíváme na rezervní systém ve Spojených státech, tak tam byli lidé, kteří hovořili o tom, že Eh, hypoteční trh vlastně představuje systémové riziko a přitom někteří říkali, že eh, o systémové riziko se ne, ne, nejedná, čili jakým způsobem se bude rozhodovat, jestli je toto riziko systémové nebo ne. A eh, jak, jaké bude mít pravomoci, jaké budou kompetence tohoto orgánu. Uh, Dejme tomu, že dojde k problému ve Velké Británii, to je pouze takový nahodilý příklad, a tento úřad potom, nebo tento orgán bude mít možnost říct si, děláte něco špatně, eh, budou mít pravomoc říct si eh, britské bance, co má dělat. Tady se říká, mohu to přečíst, Eh, budou mít eh, možnost eh, přicházet s řešení, takovými rozhodnutími, které budou mít za cíl zmírnit dopad těchto věcí na trh. Takže možná, pane předsedo, byste mohl nám říci normální angličtinou, co se touto komplikovanou větou myslí ptáte se mě, ale my nejsme ti, kteří eh, mají tyto pravomoci. My jsme pouze řekli, že jsme připraveni eh, spolupracovat s orgánem, který bude Evropa považovat za kompetentní pro to, aby řešil eh, systémová rizika. Takže Eh, se neptejte mě, možná, že byste se měli obrátit na komisi, možná byste se měli obrátit na Evropskou radu. V každém případě to bude proces spolurozhodování. Eh, z toho, jak já to chápu, vyplývá následující. Eh, za prvé bude se jednat o guvernéry všech centrálních bank 27 členských států, týká se 27 institucí. Je to IES CB systém, čili není to eh, pouze eurozóna, ale je to koncepce, která se týká všech 27 států členských. To je za prvé. Za druhé, eh, nebudou to tedy jenom ti guvernéři a viceguvernéři, ehm, ale budou to také představitelé těch tří eh, orgánů, které mají na starosti ehm, ten, tu makroobezřetnost. Ti budou hovořit jako jakási, jakýsi orgán moudrých, to znamená orgán, který se zabývá střednědobou i dlouhodobou udržitelností evropských financí, které opět eh, na základě své vlastní moudrosti, na základě své vlastní dostupné kapacity a schopnosti udělat střednědobé eh, Eh, odhady, budou schopni vydat včasné varování. Nebudou ale v žádném případě nahrazovat eh, ty existující orgány, ať už soukromé nebo veřejné, ale budou mít eh, povinnost ohlašovat vám příslušné okolnosti a myslíme si, že následným krokem potom bude něco, co umožní těmto, aby tato moudra doporučení, eh, aby po nich následovala akce. Ale tento orgán v žádném případě nenahradí ty, které již existují a mají tyto věci eh, ve své kompetenci. Pan Eaglet. Pane Tyši, to je velmi eh, příjemné, že vás tady zase mezi námi vidím. Mám otázku, která se vztahuje na mimořádná opatření ECB. Jsou tam tedy jistoty, které v podstatě za normálních okolností bychom považovali dost za pochybné. Já jsem se například díval na údaje z vašeho, vaší zprávy pro rok 2008. Tam jsou různé nekryté dluhopisy a tak dále. Potom se to přesouvá do roku 2009. To jste převzali vlastně od soukromých bank. A mě tedy zajímá, jaký důsledek to má pro banky, když si musí vzít zpátky, jak tahle ta rizika, tak ty eh, jistoty, jistiny. Takže mě by zajímal, zajímalo vaše hodnocení té situace, jak k tomu ty banky přistoupí ve chvíli, kdy to musí převzít zpátky. A potom, eh, co se týče eh, situace, kdy nastane opak těchto rizik a že se tedy překročí vlastní kapitál ECB. First of all, <clears throat> let me mention again what I already said. Takže nejprve, jak už jsem říkal, my datujeme eh, celé ty problémy 9.8.2007. Eh, Takže tam jsme spolupracovali i se soukromými bankami, nejenom státními. a přijímali jsme tenkrát vlastně třeba i půjčky z těchto bank. Takže jsme tenkrát přijímali tyhle ty záruky nebo jistiny, ale ve srovnání s tím výchozím bodem je to trošku jiné. jak se celé ty turbulence rozvíjely, zejména tedy od září minulého roku, tak očekáváme od bank, že nám budou předkládat mnohem více těchto e, soukromých dokumentů, než tedy těch pouze veřejných dokumentů, které nám předkládali předtím. A já s vámi souhlasím, že po tomto ukončení těchto nestandardních opatření bude vyžadovat jakési pokrokové kroky i v chování jednotlivých bank. Takže například teď existuje možnost, aby byly refinancovány pro plný rok. na začátku to byly tři měsíce, nikoli půl roku nebo celý rok. Na začátku tedy těch turbulencí, takže to je ta koncepce toho exitu, to znamená koncepce jakéhosi ukončení těchto opatření a potom samozřejmě budeme muset řešit ty problémy, které jste zde zmínil. My zveřejňujeme všechna svá čísla, takže vás teď nemusím nudit čísly. Nicméně vaše eh, otázka určitě je příhodná. Jürgen? Děkuji za slovo. Ještě se jednou vrátím k Lordu Turnerovi, o kterém už se tady hovořilo řekl ještě jednu věc na veřejnosti, která vrhá jiný pohled na původ krize. Vyjadřoval se jaké, o jakési velikosti eh, toho finančního hřiště a hovořil vlastně o těch globálních finančních obchodech a říkal, že to je vlastně všechno nafouknuté, to znamená celý ten finanční sektor je příliš nafouknutý to možná je důsledkem špatné eh, politiky rozdělování, přerozdělování v naší společnosti, takže mě by zajímalo, jak to hodnotíte vy jako předseda Evropské centrální banky. Vidíte možnosti eh, pro to, aby se tedy eh, finanční sektor vrátil do těch normálních podmínek a existuje také vůbec možnost v evropském právu realizovat takovéto změny finančních trhů. E, například e, Lord Turner se vyjadřuje pro Toubinovu daň, takže možná tím by se to potom trošku zmenšilo v některých sektorech, ovšem je tam otázka toho, zda existuje vůbec předpoklad evropského primárního práva na summitu G20 v Londýně v dubně tohoto roku mm, se vyjádřil i čínský ministr financí eh, v tom smyslu, že by se zaměnil dolar jako hlavní měna, nikoli eurem, ale nějakou výjimečnou krizovou měnou, tak abychom eh, zabránili eh, problémům, jaké máme nyní. Co si tedy myslíte o tom? You have addressed a lot of very, very important... To bylo hodně významných otázek. Jak já rozumím tomu, co se stalo, je, že jsme zažili uh, to, že eh, globální finance jsou velmi křehké. <clears throat> Samozřejmě do toho spadají i finance Evropské unie a dalších entit, které utváří globální ekonomiku. To musíme napravit. Nemůžeme žít ve světě, který je takto křehký. Protože právě nedostatek odolnosti je něco, čemu se musíme věnovat. Takže když si to představíme jako nějakou těžkou nemoc, tak samozřejmě eh, tam je potřeba eh, nějakých lékařských postupů. Takže není možné to všechno hodit, respektive hodit všechnu tu vlnu na někoho třeba komerční banky nebo ratingové agentury a tak dále. To není možné z toho potom vylučujete všechny ostatní, kteří do toho zasáhli. To znamená, je potřeba změnit všechno. A svým způsobem takto postupujeme. To se v podstatě týká metodologie pro celý svět, pro rozvojové země, rozvinuté země. A jde nám o to, abychom tedy řešili všechno. Není tedy možné, aby jakákoliv část byla vynechána z toho řešení. Co se týče Tobinovy daně, já jsem proti. Při nejmenším pokud tedy se jedná o to zdanění, které má tento název. Více už k tomu nechci říkat, ale prostě jsem proti. se týče dolaru, ve stávající situaci je obrovsky důležité, abychom tedy v rámci globálních financí a globální ekonomiky měli silný dolar. Tak, jak o tom hovoří i americké úřady. Tim Geithner, ale také eh, americký prezident, ti všichni říkají, že silný dolar je v zájmu USA, já tomu věřím. Děkuji. Jeffrey Bloom. Jeffrey Bloom. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a pane prezidente, vám děkuji za ten čas, který nám věnujete. Já se pohybuji v oblasti finančních služeb již 35 let v nejrůznějších funkcích a dívám se na tyto věci trošičku z jiné perspektivy eh, většinou politikové jsou vlastně ekonomičtí lajci a já si myslím, že eh, tady hovoříme o tom, kdy to vlastně začalo. V té souvislosti se hovoří o bance Lehman eh, eh, Brothers a hovoří se i o dalších bankách, které za to za všechno mohou. Ale já si myslím, že to všechno zahájili politikové, konkrétně američtí politikové, kteří eh, začali používat takzvanou reinvestiční politiku. Já si myslím, že toto všechno zkrátka vymysleli politici. Byl to vůbec ten nejhorší příklad toho, eh, co můžou udělat. To všechno využili banky, udělali si z toho obrovský zisk. A Eh, regulátoři také dělali jednu chybu za druhou. Byl tady zmíněn ostatně ten eh, naše eh, agentura, která má na starosti dohled nad finančními trhy, v současné době si vyplatila obrovské peníze, přitom udělala jeden z největších bordelů, promiňte to slovo, Čili já si myslím, že bychom se skutečně eh, eh, měli eh, podívat na součást na takové země, jako jsou například australské nebo kanadské banky, které vůbec tyto problémy neměly. Neměly totiž takovou regulaci, která by byla preskriptivní, také se tam neodškrtávají jednotlivé ty kolonky. Zkrátka tam se k tomu přistupuje úplně jinak. Jsem zvědav, kdo vyřeší tady ten binec, který máme tady v Evropě. Já jsem již řekl, že globální finance, myslím si, že bychom neměli prstem ukazovat eh, na jednotlivé části, protože si myslím, že globální finance se ukázaly jako mimořádně křehké, ehm, eh, neschopné nějakým způsobem eh, reagovat v době obtíží. A myslím si, že to musíme teď v současné době nějakým způsobem řešit. I já bych řekl, že e, ve snaze zjistit přesně, co je potřeba udělat, musíme se podívat na různé e, vnitrostátní systémy, které se ukázaly být schopné nějakým způsobem tyto věci e, přežít, že na ty potřeba se soustředit, protože od nich se můžeme velice poučit. Jinými slovy, já z toho, co vy říkáte, bych udělal takový závěr, že jestli se podíváme například na Kanadu, tak eh, musím říci, že kanadský způsob, eh, jak se eh, vypořádal s těmi finančními problémy, tak skutečně tento kanadský systém byl velice odolný. Velice odolný. Já tady nechci chválit Kanadu jako jednotlivou zemi, ale je to skutečně příklad odolnosti, odolnosti, která se prokázala. Pan Polc. Pane prezidente, na mě udělali velký dojem vaše slova o ECB, zejména když jste vysvětlil, jak ECB, ale také vy sám, vaši zástupci, jste zapojení ve světě. V minulých týdnech jsem zjistil, že můžete také vydávat varování a doporučení, takže mě by zajímalo, zda může nastat jakási situace ospravedlňování se v situaci, kdy tedy se prokážou vaše doporučení nebo varování jako nepravdivá nebo milná. A také, jestli je cílem ECB jakási nezávislejší eh, eh, měnová politika. A druhá otázka Působil jsem 15 let ve finančním sektoru a teď v poslední době se v Evropě hodně diskutovalo o tom, co jsou systémově relevantní instituty. E, nikdo mi na to neodpověděl úplně dobře, takže nevím, jestli vy, vy byste možná mi neodpověděl lépe. A ještě třetí otázka. Ta se týče takových státních fondů. mimo eurozónu. Myslíte si, že přispěli ke stabilitě finančních trhů za posledních několik let? Děkuji. Thank you. Thank you very much indeed. Uh, as I, uh, Děkuji. Jak jsem již řekl, eh, tato Evropská komise pro systémové a systéma rizika bude mít mnoho členů. Kromě toho eh, na její práci se eh, zúčastní i pozorovatele vyslané nejrůznějšími úřady a orgány. Co se týče konfliktu zájmu, pochopitelně odpověď je ne. ECB eh, se řídí masterskou smlouvou, což je jakási svatyně měnové politiky. A jak jsem řekl na eh, závěr svého úvodního eh, prohlášení, myslím si, že ta doporučení, která eh, budou z toho vycházet na úrovni makro, možná nebudou se až tak lišit od toho, co říkáme my Eh, v oblasti například fiskální politiky nebo když hovoříme o nutnosti strukturálních změn. Čili eh, i my pochopitelně děláme doporučení, ale není to to samé jako to, co bude dělat tato komise. A kromě toho nebudeme mít my eh, výkonnou pravomoc, budou to všechno pouze doporučení. Jsme zodpovědní za formulování doporučení, například když hovoříme tady s vámi před vaším výborem, velice často musíme reagovat na otázky týkající se strukturálních eh, reform, když se nás ptáte, jestli je taková nebo jiná reforma správná. My se vám vždycky snažíme nějakým způsobem na to odpovědět a vždycky to odpovídá tomu, co eh, děláme. Co se eh, týká těch eh, systematicky relevantních institucí, to je otázka úsudku. Bohužel máme velké příklady eh, systematicky relevantních orgánů, kde vlády na obou stranách Atlantiku se rozhodly vyhnout se určité katastrofě a považovali to za systémově relevantní. Předpokládám, že jejich úsudek byl správný. E, někdy jsme viděli, že jeden jediný, e, jedna jediná věc mohla v podstatě nastartovat e, rozhodovací procesy v průmyslově vyspělých zemích, v nově vznikajících ekonomikách, všude. To všechno se projevilo to znamená, že jsme eh, byli svědky toho, že takový to, ta, ta systémová situace byla skutečně reálná, ale je to otázka eh, úsudku. Eh, co se týče těch vládních nebo státních fondů, Myslím si, že i nadále hrají určitou úlohu, ale já k tomu nemám, já na to nemám žádný názor, aspoň ne v tomto okamžiku pan Polonek. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente Trišete, já jsem chtěla položit otázky ohledně nařízení, protože jsem si všimnul, že u těch eh, tří úřadů, u těch tří orgánů, mě napadlo, jak byl vlastně vytvořen ten proces, který se týkal jednotné měny a Evropské centrální banky. Byl to velký proces demokracie. Takže velká autonomie, nezávislost ECB. Eh, e Já jsem si přečetl eh, jednací řád, řízení a velmi mě zarazila jedna pasáž, která říká, že toto nové nařízení by vyloučilo to, že by se mohlo, že bychom se mohli dostat do situace, že by ESRB a Steering Committee nezahrnovala guvernéry ECB. A to je věc, která mě opravdu velmi zaskočila. Když jsem se potom podíval na ty tři orgány, které jsou jmenovány přímo, ne jako se stalo vám, pane prezidente, tedy přímo vládami a parlamentem, ale jsou jmenovány členy dozorčí rady. Takže otázka, pane Trichet, Nemyslíte se, že by bylo nutné zajistit dvě věci, především pokud se jedná o makro a mikro dohled, to znamená, je třeba posílit ECB a na, naopak ji oslabit. A že se zde hovoří o zodpovědnosti tohoto orgánu. To znamená, že spíš by tuto věc měli řešit ne občané, ale národní vlády. A rozhodně ne jen dozorčí orgány, které existují v jednotlivých členských státech. If, if well, uh... Když jsem dobře rozumím, vy jsem uh, tážete na ty návrhy, které souvisejí s tou makroúrovní. Musím říci, že v této věci velice aktivně pracujeme. Eh, ne, že bychom přímo se na tom angažovali, ale musíme se i my rozhodnout v rámci normálního konzultačního procesu, jak k tomu přistupovat. Aktivním způsobem studujeme to, co bylo navrženo na té mikroúrovni. Pochopitelně eh, tu makro, ty makroobezřet, obezřelostní orgány známe daleko lépe, protože s těmi eh, daleko více spolupracujeme. Ale já bych byl velice obezřelý ve vztahu ke všem těm poznámkám, které jste eh, měl na adresu těch mikro eh, obezřelostních orgánů, protože tady skutečně záleží na tom, jakým způsobem k tomu bude přistupovat naše eh, rada guvernérů. Vy jste říkal něco jako, že eh, prezident eh, centrální banky bude měl být součást něčeho. Já se musím přiznat, že jsem vám moc nerozuměl. Že by nebyl zahrnut v tom novém nařízení. Čili eh, zase se vracíte k, té, k tomu orgánu pro mikroobezřelostní dohled. Eh, myslím si, že La a jeho skupina eh, navrhla, ne, že by to bylo stanovisko poslanců, vy jste nám říkali, že se máme věnovat otázce mikroúrovně, ale La se na to tak nedíval, čili my pochopitelně, že vy si na to uděláte svůj vlastní názor, ale pro mě to je něco, co již bylo rozhodnuto, um, už je rozhodnuto po určitou dobu, ale přesto musíme, musíme eh, si na to udělat stanovisko a musíme nějakým způsobem eh, na to reagovat, protože se jedná o konzultační proces. Začnu rovnou u toho, co jste říkal na závěr ohledně bankovní směrnice. Evropský parlament zde jasně řekl, že tam chceme mít integrační krok, kdy v podstatě posíleně zapojíme ECB. To, co zatím je navrhováno, mi nestačí. Vy jste v podstatě říkal, že máme globální finance, ale zároveň nemáme evropský dohled nad financemi. Jak chceme mít do finanční globální dohled, když ho nemáme ani evropský? Takže vidíte to stejně? A potom otázka pro cyklicity. Jaké náklady to způsobilo? To se týče také finančních pravidel, jaké máme potřeby. A za třetí, říkal jste, že problém je v samotné struktuře, nikoli v jednotlivých produktech či institucích. Můžete jmenovat jeden konkrétní strukturální problém, které, který, kterému můžeme zabránit? A potom inflace dluhů a strategie exitu. I dluhy mohou vést k inflaci. Jak to vidíte v souvislosti s těmi dvěma procenty? Jakou roli hraje dluhová politika při vaší eh, strategii exitu? Děkuji vám za ty otázky. K té první připomínce bych řekla asi toto. To, co jsme e, se snažili dělat na globální úrovni a s čím jsme byli víceméně spokojeni, to znamená, to jsou ty věci, které byly rozhodnuty na úrovni e, G20, Eh, eh, kam patří eh, vlastně země, jak nové ekonomiky, tak ty staré ekonomiky. Tam jsme se dohodli, že musíme mít stejné podmínky, jestliže chceme, aby ten systém byl skutečně odolný, tak musíme mít podmínky, které budou pro všechny stejné. To byla ostatně teorie toho původního bazilejského výboru, který byl vytvořen v době eh, strašné krize, kterou jsme eh, měli eh, v 80. letech. Jinými slovy, jedná se o dlouhodobou nutnost mít stej, stejnou jak si, množinu pravidel, která se týkají obezřetnosti bylo zcela jasné, že musíme do značné míry eh, zlepšit eh, otázku hlavně implementace, tak aby odpovídala rovným podmínkám a jestliže a je potřeba mít jeden orgán, který by měl na starosti eh, implementaci všech těchto pravidel. To ale záleží na konstelaci jednotlivých těch orgánů, jak na úrovni globální, tak také na úrovni evropské. Já vím zcela dobře, jaké je vaše stanovisko, vy jste to zcela jasně vyjádřili i tady na půdě tohoto výboru a já bych řekl, že jako to nejlepší, co se nám nabízí, je tato možnost mít jeden orgán eh, pro celou Evropu na úrovni makro dohledu, ale něco takového nebylo navrženo. A já si myslím, že je velice nepravděpodobné, že by chom mohli eh, v této věci dále pokračovat. Vycházíme z různých pozic různých zemí. Já tomu rozumím, vám je to líto, ale eh, v této fázi eh, mi nezbývá než konstatovat, že takový je život. Ale o to je důležitější, abychom zajistili to, aby stejné principy, aby stejná směrnice, tak jako to máme v Evropě, byla eh, implementována na bázi stejné koncepce a za stejných podmínek. Co se týče eh, té strategie exitu, snažíte se mi říct, že ne, musíme Eh, opustit ty nestandardní eh, metody, ale že musíme mít také vlastní eh, měnovou politiku. Já jsem vždycky říkal, že toto je naprosto samozřejmé. Musíme udělat všechno, co je potřeba, pro to a to, udělat všechno, abychom e, e, zajistili to, že máme e, cenovou stabilitu a že se na nás mohou evropští občané e, Eh, spolehnout, a to jak střednědobě, tak dlouhodobě. A myslím si, že od té doby, co jsme zavedli euro, což je 11 let teďkon, tak eh, tady si myslím, že skutečně můžeme říci, že jsme splnili ten primární mandát, který jsme dostali od evropské demokracie a jsme na to patřičně hrdí. Eh, znamená to, že jsme i důvěryhodní pro budoucnost E, to se projevuje i v těch současných tržních sazbách, kde vycházíme z definice cenové stability, která je důvěryhodná v očích všech účastníků trhu, investorů a nejen v Evropě, ale i ve zbytku světa. Děkuji. Pane Triše, Eh, podobně jako moji kolegové i já bych vám velice rád eh, poděkovat za to, že jste mezi nás přišel a odpovídáte na naše otázky. Chtěl bych se zeptat na něco, co souvisí s měnovou a fiskální politikou, což jsou věci, které vždy jdou ruku v ruce, alespoň levá ruka by měla vědět, co dělá ruka prava Na té měnové straně, tam se to řekl zcela jasně, vy jste řekl, že zatím nenastala doba, kdybychom mohli opustit ta nestandardní opatření, čili použít tu strategii exit. Myslím si ale, že na té fiskální straně tam ta situace není zdaleka tak jasná. Otázka je, proč na jedné straně komise souhlasí s tím, že ještě nenastala doba, abychom e, opustili ty fiskální stimuly. Nemáme je snad nějakým způsobem navyšovat, ale neměli bychom je také opouštět. Ehm, e, to souvisí pochopitelně s excesivní ehm, deficitem a vlastně to ignoruje to, že e, tato recese se odehrává za naprosto specifických okolností. Nemyslíte si, že v závislosti na jednotlivých zemích a na situaci v jednotlivých zemích bychom měli e, se pokusit e, nějakým způsobem zvážit, co umožňuje snižování deficitu. Myslím si, že nejprve bychom měli říct, že plně podporujeme komisi v její velice obtížné úloze eh, zajistit eh, stabilitu. Toto je velice, eh, velice obtížný úkol a je to také ale věc, která souvisí právě s důvěryhodností. Jestliže lidé, to znamená ti, kteří šetří nebo investoři, nebudou mít pocit, že fiskální situace je pod kontrolou, jak době, tak dlouhodobě, tak pak bychom nebyli schopni vypracovat eh, nebo dostat se do situace, která skutečně zajistí oživení. Dovolte, abych řekl, že to, co se snaží komise eh, nám sdělit, a to na úrovni celé Evropy a eh, eurozóny zvlášť, by byl jakýsi začátek procesu normálu a to v oblasti fiskální politiky, a to znamená v okamžiku, kdy dojde k oživení, ne později a v každém případě e, by to mělo nasad ve většině zemí do roku 2011. To je to, co říká komise a my to plně podporujeme. Je třeba ale říci, že některé země mají ještě další obtíže v současné době, e, ať už je to například veliký, veliká zadluženost ve vztahu ke HDP, Eh, nebo eh, mají problémy s vlastní velikostí deficitu, eh, čehož si všímají jak lidé, kteří šetří, tak trhy. A také si toho všímají spoluobčané, kteří v důsledku toho ztrácejí důvěru v takový systém, ale přesto si myslím, že podle mého názoru není žádný protimluv, když řeknu, že skutečně v současné době eh, jsme schopni vrátit se eh, k těm eh, udržitelným postupům a obnovit tu důvěru, protože právě absence důvěry je zodpovědná za to dramatické, čeho jsme byli svědky. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane Trišete, nedávna stabilizace eurozóny, jak jste říkal, a naděje na možnost znovu nastartování růstu, to je zdrojem optimismu i pro země, které zatím eurozónu, eh, se do eurozóny nevstoupily. Eh, většina evropských zemí má překročit 3 a potom e, na úrovni vlád, tam se hovoří asi 80 pro, o 80%. Na druhou stranu zde máme e, jakýsi konflikt zájmů s respektováním maastrichtských kritérií. Mm, protože e, ten různý vývoj v různých zemích je způsoben také Eh, různými přístupy v jednotlivých zemských, eh, členských zemích. Takže když se podíváme na stávající situaci, jaká dost, dodatečná opatření potřebuje, považujete za nutná pro to, aby další členské státy se mohly připojit k eurozóně? Takže abych navázal na tu vaši metaforu, jaké jsou vaše léky na tu situaci. No, děkuji. Já bych řekl, že vstup do eurozóny je otázkou strategické vůle. To znamená politické vůle v jakémsi velkorysém slova smyslu. Já jsem vždycky říkal, že ti, kdo jsou v eurozóně, do ní vstoupili na základě eh, velkého, širokého koncenzu mnoha stran. I ECB jako taková v podstatě řídí tu měnu Eh, se zvážení eh, všech V tuto chvíli eh, se stále hovoří o tom, že je tedy potřeba naplnit mástřická kritéria pro vstup do eurozóny. A my se snažíme, aby jednotlivé centrální banky co nejlépe spolupracovali. My se scházíme na generální radě ECB v každého čtvrt roku. Máme hodně kontaktů ohledně eh, týkající se třeba technické pomoci a podobně v rámci eh, nejenom eurozóny, ale celé 27 a budeme tedy spolupracovat i nadále. A právě ta rada, o které jsem hovořil, to ještě zintenzivní protože tam se tedy bude na úrovni 27 pracovat na identifikování rizik. Naší vlastní zodpovědností je také zajistit, aby eurozóna eh, byla v pořádku, to znamená, je to vlastně naším, náš první zákazník A v tuto chvíli tedy říkám, snažíme se všichni usnadnit dobré fungování Evropské unie s tím, že víme, že eh, řada zemí se už zavázala vstoupit do eurozóny ve chvíli, eh, kdy splní kritéria. Pan Ole Schmidt. Eh, vy jste eh, tady padlo číslo 25, já doufám, že to opravdu je 25, protože možná to bude o jedno eh, zemi méně. Hovoříme tady o dokumentu komise z minulého týdne, která předložila návrhy rozhodnutí. Myslím, že to není úplně jednoduché. ESRB není právně závazná <clears throat> a pokud co se stane, pokud ta vaše doporučení, pokud se jimi země nebudou řídit? Co se stane? Není tady nebezpečí, že to podkope autoritu TSRB? A naprosto s vámi souhlasím v tom, že eurozóna a samotné euro se staly jakousi kotvou v této krizi i pro země, které v eurozóně nejsou. A mě by tedy zajímalo, zda by nebylo nebezpečné pro autoritu ECB, pokud by někdo z ECB tedy nepředsedal ESB, RB. Já neříkám, že byste to měl být vy osobně, ale prostě ptám se na autoritu ECB. A ještě poslední otázka. Mohl byste říci, že Evropa z této krize vzniš, vzešla sjednocenější, ale zároveň by se dalo říct, že je rozdělenější. Evropa na jedné straně a zbytek nás všech na straně druhé. Takže To znamená, nemyslíte si, že ta kritéria by se měla interpretovat eh, nějakým způsob, flexibilnějším způsobem? Děkuji. K tomu prvnímu bodu, který je velmi důležitý v tom textu, to by byla otázka hodnocení toho, zda doporučení ESRB by byla veřejná. ta samotná doporučení, to už by byla otázka pro posouzení, ale samozřejmě teď je vlastně otázka i to samotné publikování. Jestli tomu rozumím dobře, tak byste to zvažoval tak, že pokud je nějaké doporučení, vysvětleno, ale eh, země se tím neřídí, tak možná to trošku spochybní autoritu dané instituce. Samozřejmě, kdybychom to dovedli do extrému, tak bychom mohli říci, neměňme vůbec nic. Protože pokud myslíte, že i samotná doporučení by mohla být kontraproduktivní ale myslím si, že přeci jenom mám dobrou odpověď na vaši otázku, když řeknu, že to může být veřejné, ale někdy by bylo možná efektivnější, kdyby to tedy veřejné nebylo. Co se týče předsedy a vicepředsedy rady ESRB, to už se vykrystalizovalo, bylo by to e, generální rada ECB. Že to by byli kolegové, kteří by řekli, co opravdu chtějí. ECB by se mohla snažit změnit ten návrh. Ovšem mně se ten návrh zdá správný, protože máme 27 ve Všeobecné generální radě ECB. Takže tahle rada je na úrovni 27 a nikoli na úrovni eurozóny. Nebo naopak eh, zemí, které jsou mimo eurozónu. Já si myslím, že takhle samozřejmě to brala v úvahu i eh, Rada Evropské unie když o tom rozhodovala. Nemyslím si, že by Evropě prospělo, kdybychom měnili ta kritéria. Vstup do eurozóny, to není něco, co děláte proto, abyste se vyhnuli těžké době nebo krizi. To je rozhodnutí, které má obrovskou váhu a sdílíte potom s těmi ostatními jakýsi společný osud. Takže já si myslím, že je dobré respektovat ta kritéria. Dziękuję. Panie prezesie, to wielka przyjemność słuchać dzisiaj pana. Na jedno, część, na jedno pytanie właściwie już pan odpowiedział, bo chciałem zapytać... Děkuji, pane předsedo. Už jste odpověděl na jednu otázku, ale bych se rád zeptal na kritéria konvergence. Jsou to kritéria, která je třeba splnit? Ano, to máte pravdu. Ale tato otázka vzniká nejen v nových členských státech. Je zde určitá neracionálnost, neadekvátnost těchto kritérií. Jsou lidé, kteří z legrace říkají, že tato kritéria platí pouze pro ty, která, kteří se musí do eurozóny dostat. Takže ti, kteří aplikují kritéria pro eura, často říkají, že je to taková výzva, která se týká pouze zemí eurozóny. To znamená, že zde neexistuje žádná komunitární politika pro rozšíření této eurozóny. A říká se, že eurozóna přispívá ke stabilitě a napomáhá rozvoji, urychluje rozvoj. Takže by mě zajímalo, jaký je váš názor podle vás. Měla by Evropská komise vyvinout iniciativu pro dlouhodobou strategii rozšiřování eurozóny? A v tomto případě, jaké by bylo stanovisko ECB a vaše stanovisko, pane prezidente? Děkuji. Já jsem vyjednával Maastrichtskou smlouvu eh, se svými kolegy, se státními tajemníky, i s Horsem Kellerem, prezidentem eh, Německé spolkové republiky. A když jsme to dojednávali, tak jsme e, všichni e, dospěli k názoru, že musíme zahájit e, tu eurozónu maximálně šesti, se, se šesti nebo se sedmi zeměmi, tak abychom získali takzvanou kritickou masu. V té době představitelé těchto států měli takovou představu, že možná by stačilo, kdyby pouze dvě země vytvořily eurozónu tehdy řekli, v každém případě eh, musíme s tím začít před rokem 2000. Eh, vlastně to bylo všechno rozhodnuto už 1. Eh, ledna 1999 a v té době se uvažovalo i o tom, že by to fakt byly jenom dvě země. Pak jsme zahájili s jedenácti zeměmi, to bylo naprosto fantastické. A celá tato koncepce eurozóny to, že vlastně se eh, týká daleko většího počtu zemí, než bylo eh, původně uvažováno, to znamená v době jednání. Pak rychle se přidá další země, bylo nás 12, v současné době nás 16 eh, a mezi těmito 16 jsou i dvě dříve komunistické země. Jinými slovy, toto není e, ukončená práce, ani nemůžeme to vnímat jako něco, co už zkrátka jsme udělali a tím to končí. Ale každá jednotlivá země se rozhodla, že se stane členem eurozóny, ne proto, e, že by se jednalo o nějakou aplikaci nějaké strategie, ale protože měli pocit, že jsou připraveni, e, odhlasovali si toto společné sdílení osudu. A Eh, že budou sdílet eh, tento společný pocit. A já si myslím, že bychom eh, v této nastoupené cestě měli pokračovat. Začali jsme tedy s 11 zeměmi, teď máme 16 a to představuje obrovský nárůst. Je to skutečně historický, fen, historicky fenomenální úspěch. Eh, podíváme-li se na to očima historického procesu, to je skutečně mimořádný úspěch a budeme pokračovat. Musíme dále rozšiřovat eurozónu, eh, ale na základě skutečně velice dobré přípravy, hlavně tedy v oblasti konvergence. Děkuji. Országból jövök, eh, mely az eurozónán kívül található, tehát a the rest kategóriában. Um, Já se omlouvám. Eh, my jsme bohužel doufali, že eh, eh, budeme také součástí tohoto procesu, ale bohužel nakonec jsme se stali první zemí, která potřebovala pomoc ze strany evropských financí v důsledku špatných ekonomických politik. To se nedá popřít. Taková je skutečnost. A bohužel jsme stále ještě se nedostali z nejhoršího Eh, stále ještě u nás existuje velký apetit pro další riziko. Eh, banky eh, nechtějí poskytovat úvěry a myslím si, že to všechno může ještě přinést velké problémy. I když je třeba říci, že jsme se poučili, hořce poučili o tom, jak to vypadá v době takové krize, Eh, ten princip rovného zacházení eh, nebyl eh, aplikován tak, jak by to bylo potřeba při řízení této krize. V říjnu loňského roku um, jsme eh, eh, požádali o schválení ze strany ECB, eh, e jednalo se o swapy, zatímco v případě Švédska a Dánska něco takového bylo umožněno, což ukazuje, že nemůžeme hovořit o rovném zacházení ve vztahu ke členům, kteří jsou součástí eurozóny a těch, kteří jsou mimo eurozónu a i ti členové, kteří nejsou členy eurozóny, eh, nemají zajištěný eh, stejný přístup. Chtěl bych se tedy zept, chtěla bych se zeptat, um, co s tím chcete udělat, protože si myslím, že je potřeba ve vztahu Eh, k Maďarsku eh, je eh, potřeba si uvědomit, jaká je současná situace zadlužení a jestli ECB k tomu má nějaký recept nebo nějaký přístup. Vy jste se mě ptal, ta poslední otázka, ta se týkala té Evropské komise pro systémová rizika. Já se omlouvám, já jsem eh, ten konec nezachytil. Eh, já jsem vlastně to formulovala jako žádost a také trošku jako otázku. Já jsem eh, ptala, jestli až vznikne eh, tato Evropská komise pro systémová rizika, jestli se postará o to, aby ten princip rovného přístupu bude skutečně aplikován tak, jak by to bylo potřeba, protože my s tím máme hořké zkušenosti. Chtěla bych jenom říci, že bychom měli přistupovat k problémům Eh, těchto zemí. Stejně je třeba si uvědomit, že v takové zemi, jako je Maďarsko například, tam máme problém s tím, že občané nebyli schopni platit eh, půjčky a zajímalo mě, jestli něco uděláte s tímto rizikem. Chtěl bych říci, že jestliže se zabýváme těmi nekonvenčními eh, opatřeními v té euro v rámci evropského systému, tak říkáme eh, našim bankám, eh, že ty pobočky ve střední a východní Evropě i nadále musí dávat k dispozici likviditu. Toto, eh, byl no, věc, toto byla věc, kterou jsme zcela jasně řekli. A já se domnívám, že toto byl způsob, který možná byl méně viditelný, než bylo potřeba, ale bylo to s cílem pomoci vaší zemi. Eh, kromě toho máme také souhlas eh, zřejmě, co se týče repo sazeb. ESRB eh, e je institucem pro 27 zemí, to máte pravdu, a pochopitelně ty úsudky týkající se rizik se musí týkat všech 27 členských zemí. Ta myšlenka Eh, vnímat tuto otázku eh, jako půjčky eh, v cizí měně, který představuje jednu z těchto problémů, je pochopitelně jedna z těch otázek, o kterých by mohla jednat Evropská komise pro systémový, systémové riziko. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane prezidente Triše. Mám eh, skutečně velké eh, potěšení, že eh, vás mohu oslovit. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl. A sice, že výjimečné, výjimečná doba volá po výjimečných opatřeních. My to, co děláte, vítáme, podobně jako vítáme i přípravu na tu strategii exitu neboli dokončení těchto mimořádných opatření. Evropský, evropská úroková sazba je historicky nízká. V červnu eh, eh, došlo vůbec poprvé k situaci, kdy jsme měli deflaci. Eh, v srpnu byla roční deflace již 0,7 Banky vysílají skutečně negativní signál těm, kteří si chtějí půjčit peníze. Důvěra těchto lidí je mimořádně na nízké úrovni. Eh, myslím si, že tyto eh, nízké sazby mohou představovat obrovskou hrozbu. Měli bychom si všichni připomenout eh, krizi japonských bank v 90. letech a jaký to mělo <clears throat> dopad na japonské hospodářství a jeho oživení. Čili mě by zajímalo, co si myslíte o nebezpečí začátku deflační spirály v eurozóně. Za druhé, Víme, že nedostatek důvěry je jedním z, klíčov, jedním, z, jedním, z, jedním z, klíčových eh, překážek na cestě k oživení. Měli bychom si být vědomi toho, že i tato spirála nedůvěry e, již se roztočila. Myslíte si, že banky, eh, eh, které staví vlastně na penězích daňových poplatníků, by měly být těmi prvními, kteří eh, by nějakým způsobem zjednodušili půjčky? Jak je k tomu donutíte? Máte ještě nějaký nápad týkající se toho, jak byste mohli rozhýbat banky v tomto směru? Děkuji vám. Co se týče toho fenoménu deflace, jak jsem již řekl, již před dlouhou dobou jsme věděli, že dojde k poklesu eh, inflace, že eh, to dojde až do negativních čísel a potom se dostaneme opět zpátky do pozitivních čísel. Všichni tomu rozuměli, rozuměli tomu pozorovatelé, rozuměli tomu eh, trhy, rozuměli tomu ostatní účastníci trhu. Čili od samého začátku jsme toto říkali, říkali jsme, že to souvisí s tou eh, současnou situací. Jinými slovy, je třeba říci, že nedošlo k žádné materializaci diferenčních rizik v Evropě. To si myslím, že je teď naprosto eh, jisté. Co, eh, co se týče nedostatku důvěry, tady s vámi naprosto souhlasím. Důvěra naprosto se vypařila, se vypařila eh, v září loňského roku. A teď musíme dělat všechno pro to, abychom obnovili tuto eh, důvěru, ať už mezi domácnostmi, ať už mezi firmami, ať už mezi těmi, kteří dělají eh, zásadní rozhodnutí. Musíme to udělat. Abyste to řekli velice hezky my musíme být, vy jste to sám řekl, musíme být velice odvážní, musíme eh, používat nekonvenční opatření, ale na druhé straně musíme zcela jasně eh, trvat na tom, že nikdy eh, neopustíme primární cíl a to je cenová stabilita. Já si myslím, že ty inflační, ta inflační očekávání odpovídají také trendu cenové stability ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. Mohu jenom potvrdit ještě jednou, že uděláme všechno pro to, abychom zvýšili důvěru, protože to je to naprosto zásadní. Pan Bokroš, budeme mít ještě asi pět minut v překlad. Já nepotřebuji překlad. Děkuji, děkuji za to, že jste mi dali možnost Eh, se vyjádřit k těm otázkám, které souvisejí s maastrichtskými kritérii. Myslím si, že jste naprosto jasně, pane Triše, řekl, že eh, ty vstupní kritéria je potřeba dodržovat a že za nimi musí stát politický koncensus v každé členské zemi. Přesto ale s tím souvisí jedna otázka a sice, jestli ta konsistence těchto uh, Eh, kritérií, hlavně z pohledu soudržnosti eurozóny, není náhodou otázka kritická. Někteří lidé eh, říkají, že krize může měnit naše eh, myšlení i myšlení týkající se dodržování maastrichtských kritérií. Někteří lidé možná řeknou, že potřebujeme mít kritérium týkající se běžného účtu, protože jestliže někdo má deficit dvoučíselný, a dvoučiselné zadlužení, tak potom pochopitelně eh, je ta situace daleko horší, když máte pouze fiskální dluh. Jiní lidé eh, eh, hovoří o tom, že bychom měli eh, odstranit fiskální kritérium, protože většina zemí stejně není schopna toto kritérium plnit a bude tomu tak i v blízké budoucnosti. Já nevím, co vy si o tom myslíte. Neptám se vás jako guvernéra centrální banky, ale ptám se vás jako teoretika na měnovou politiku, jinými slovy, jak vy byste přistupoval k této otázce pro, s cílem posílit soudržnost eurozóny. Já bohužel nejsem schopen oddělit ty dvě bytosti. Eh, dovolte, abych pouze řekl toto, že jestliže eh, říkám, že eh, naše rada guvernérů ECB si trvá na tom, že musíme dodržovat kritéria, tak vlastně tím pouze opakujeme to, co říká Evropská komise a to, co také říká říká, říká většina zemí, alespoň pokud já to vím, eh, zemí, které by nechtěly přijít s, takovou představou, že eh, vstupují do eurozóny na základě nějakých abnormálních podmínek které nejsou dostatečně konvergentní. Eh, poté, co jsem toto řekl na úvod, bych chtěl říci, že souhlasím s tím, že je potřeba eh, se věnovat těmto kritériím, ale je potřeba také se věnovat dalším prvkům, které jsou naprosto zásadní pro dobré fungování ekonomiky. Eh, uvnitř eurozóny pochopitelně, že máme pad stability a růstu Eh, kde je třeba říci, že v rámci eurozóny to je daleko nebezpečnější, protože eh, tady existuje určitý systém sankcí při neplnění těchto věcí. Ale já si myslím, že je potřeba vždy se eh, věnovat také otázce nákladové jednotky vlastně. To si myslím, že je věc důležitá pro také vhodné fungování. Pochopitelně, že my také vyzýváme státy, aby eh, zaváděli nejrůznější strukturální eh, reformy, Proto je eh, naprosto zásadní právě pro fungování jakékoliv ekonomiky a ekonomiky eurozóny potom obzvlášť. Děkuji. Myslím, že to je to, to the false. Sejdeme se zítra v 9 hodin, eh, kdy přijde paní komisařka Krucová a Jean-Claude Juncker. Paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům.